Right, good, uh, good afternoon, Příjemné odpoledne vám přeji všem. Dovolte, abych schůzi zahájila, protože mám několik sdělení pro vás. Doufám, že mezi časem dorazí i další poslanci. Je to vždy obtížné v pondělí, když eh, jsme dopoledne na cestě. Takže první bod je schválení programu jednání. Můžeme jej schválit, nejsou námitky. Zdá se, že nikoli, takže pořad jednání je tímto schválen. Druhý bod, moje sdělení. Za prvé, tato schůze je eh, přenášena televizí, to znamená, že jakmile stisknete tlačítko mikrofonu, eh, tak se kam- kamera eh, zaměří na vás a jakmile se vypnete, ten mikrofon vypnete, tak se i kamera od vás odvrátí. Ta kamera se pohybuje automaticky, to znamená, že je namířena na vaši tvář. Pokud si teda při projevu stoupnete, tak ten obraz bude zajímavý. Dále a Směrnice o manažerech alternativních fondů, její projednávání je odsunuto na 27. dubna dopoledne, tak abychom měli více času pro eh, projednání nebo dojednání kompromisů a eh, výbor pro právní záležitosti, který v rámci pravidla číslo 50 eh, má co dočnění s tímto bodem programu, bude teda též o tom jednat a možná, že eh, uplatní veto. 14. dubna odpoledne proběhne jednání o stávající situaci v Řecku. Bude to slyšení. Podrobnosti o tomto slyšení vám eh, budou postoupeny co nejdříve. A také se uskuteční mimořádná schůze, a to 19. dubna ve Štrasburku kdy místo předseda ECB, pan Papadimos, teda Evropské centrální banky, předloží výroční zprávu Evropské centrální banky za rok 2009. Dále dva návrhy usnesení, eh, které má výbor v Dubnu schválit, se týkají dvou eh, oblastí a sice eh, nařízení o blokaci respektive výjimky, výjimek um, um, blokace motorových vozidel a dále pak strategie uh, Evropa 2020 um, a uh, určité podrobnosti téhož. Podrobnosti vám budou rozdány. Eh, sekretariát nyní zpracovává velký počet eh, pozměvacích návrhů, celkem 16, které se vztahují právě balíku o dozoru. Eh, doufáme, respektive sekretariát pracuje co nejrychleji, ale pravděpodobně nebude schopen předložit eh, členům eh, všechny pozměňovací návrhy eh, do 27. března, takže mm, opět půjde o to, aby jednotliví členové výboru sami shrnuli podstatu svých pozměňovacích návrhů, ale doufejme, že do hlasování budou k dispozici překlady ve všech jazycích. Tolik teda k mým sdělením a nyní přistoupíme hned k bodu číslo 3 pořadu jednání. Mám velkou radost, že mohu mezi námi přivítat pana eh, Junkera. Zajisté všichni víte, je předsedou euroskupiny a eh, v této eh, chvíli čelí velmi náročné náročnému úkolu. Jak obvykle eh, uvede stručně eh, situaci a poté eh, dáme prostor členům, aby se v diskusi přihlásili chci také upozornit na to, že vzhledem k tomu, že na programu je Řecko, tak budeme tuto problematiku řešit v průběhu diskuse Přítomnost pana Junkera je samozřejmě součástí našeho průběžného slyšení o stávající situaci v Řecku ale jelikož teda návštěva pana Junkera byla tak jako tak plánována, tak jsme nepovažovali za nutné rozeslat pozvánky. Děkuji. Děkuji, Je pro mě velkým potěšením, že mohu přijít na schůzi vašeho výboru. Je to poprvé, co předstupuji před vás po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Víte, že Lisabonská smlouva přinesla celou řadu změn do našeho způsobu fungování. A týká se to také celé řady změn ve fungování postupu, které se uplatňují v euroskupině. Lisabonská, skupi, Lisabonská smlouva umožnila euroskupině vymanit se ze svého neformálního statutu. Smlouva jí dává uznání, i když se tedy zachovává neformální charakter její práce, ale protokol číslo 14, který je přílohou Lisabonské smlouvy a který má tedy stejnou závaznou právní hodnotu, počítá s tím, že předseda euroskupiny bude volen na dva a půl roku. To znamená, že 18. první proběhne volba. Já jsem kolegům předložil celou řadu úvah a připomínek, které se týkaly programu Euroskupiny pro následující dva a půl roku, předtím, než jsem tedy usiloval o potvrzení ve své funkci. Body programu se točí kolem několika myšlenek, které bych vám rád stručně představil. Je jasné, že euroskupina musí se s novým elánem vrhnout na koherentní a důvěrohodnou koordinaci našich rozpočtových politik. Víte, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost eh, Euroskupina při řešení rozpočtových otázek eh, byla ve familiárnějším, intimnějším kontextu, protože pouze členské státy eurozóny hlasují, pokud jde o koordinaci rozpočtu. Tím je jasné, že výměny o našich rozpočtových politikách se budou odehrávat eh, v poněkud omezenějším kruhu. Já bych chtěl, aby ministři financí předtím, než předloží návrh rozpočtu svým eh, národním parlamentům, tak aby prezentovali hlavní osy, svého rozpočtového plánu u nás, abychom o tom diskutovali a aby ten, který ministr, pokud chce nebo pokud to považuje za užitečné, mohl vzít v úvahu připomínky, které dostane ze strany svých kolegů ministrů financí eurozóny. Intenzivněji diskutovat o rozpočtových problémech. Eh, to by vedlo také k tomu, že by euroskupina musela čas od času zveřejňovat eh, referenční termíny, aby veřejnost, odborná veřejnost i široká veřejnost byla lépe informována o velkých rozpočtových trendech, eh, které se rysují v jednotlivých zemích euroskupiny. Je také zjevné, že euroskupina v průběhu následujících týdnů bude muset věnovat velkou část své práce takzvané strategii exitu. V tomto bodě jsme v podstatě v linii, kterou jsme už oznámili na předcházejících zasedáních, je třeba, abychom zrušili daňové pobídky, které máme v rámci konjunkturálních balíčků, o kterých jsme rozhodli. Je zjevné, že tyto daňové pobídky, daňové stimuly a konjunkturální programy mohou být stahovány pouze postupně a v okamžiku, který bude dobře a rozumně vybrán, abychom co nejrychleji, ale ne příliš brzy ani ne příliš pozdě, začali konsolidovat veřejné finance tak, jak by to asi mělo vypadat. Máme celou řadu indikátorů, které ukazují na to, jak to funguje třeba v bankovním sektoru. My si myslíme, že bankovní sektor by měl být schopen fungovat bez státní podpory a myslíme si, že nastane čas, kdyby se měly kdyby se měla udělat přítrž těm nevýhodám, té nevýhodné pozici, které čelí ve srovnání s bankami ty finanční ústavy, které žádnou podporu od státu nedostávají. Také bychom měli stáhnout podporu na trhu práce a produktu. Ty opatření, která jsme zavedli, umožnili všem státům, v podstatě všem státům, zmírnit dopady na trh práce, i když je pravda, že ti, kteří v rostoucím počtu ztratili a ztrácejí svá pracovní místa, nevnímají žádné pozitivní dopady těchto opatření, ale je pravda, že mechanismy, které byly spuštěny, aby se podpořil trh práce a produktu, Například částečná nezaměstnanost z rozpočtového a finančního hlediska nejsou dlouhodobě udržitelné. V těchto různých bodech půjde o to najít rozumně zvolený okamžik, abychom mohli postupně přistoupit k odbourání těchto podpůrných opatření s tím, že toto postupné stahování těchto opatření bude odstupňované podle specifik jednotlivých zemí. Vzpomínáte si také, že jsme v průběhu reformy obohatili pakt růstu a stability takovým téměř novým pojmem, který souvisel s tím, že jsme říkali, že Ze střednědobého hlediska státy eurozóny by nejen měly mít eh, veřejný deficit, který bude nižší než 3%, ale šlo také o to, abychom Státy eurozóny dovedly do téměř vyvážené rozpočtové situace. Zatím ještě nenastala doba, která by byla vhodná k prohlubování těchto iniciativ, ale musím vám říci, že já jsem se této myšlenky nevzdal a budu se k tomu neustále vracet, budu se vracet k jednotlivým politikám, které by měly být zahájeny, aby státy eurozóny mohly splnit své střednědobé cíle, to znamená vyvážené nebo téměř vyvážené veřejné finance, ale ta otázka není tedy momentálně aktuální. Chceme-li zpravovat solidárněji a kolektivněji naši jednotnou měnu, tak je jasné, že musíme rozšířit pole aplikace našich hospodářských politik. Ministři financí často vytvářeli dojem, který tedy nebyl správný, ale vytvářeli dojem, že my jsme se zabývali pouze koordinací rozpočtových politik. Zatímco koordinace hospodářských politik je to hospodářská a měnová unie, vytváří požadavky, které jdou daleko nad rámec pouze rozpočtových aspektů. To znamená, že půjde o to, abychom věnovali mnohem větší pozornost rozdílům ve, v konkurenceschopnosti, které pozorujeme v rámci eurozóny a musíme věnovat také zvýšenou pozornost makroekonomickým rozdílům, které se prohloubily od zavedení eura a které samozřejmě nezmizely, některé z nich se ještě podrou, prohloubily, některé se sice poněkud zmírnily, nicméně pravda je, že rozdíly, globální makroekonomické rozdíly v rámci eurozóny nadále existují a působí čím dál větší problémy. To bude metoda, abychom mohli mezi sebou diskutovat o prostředcích, které máme k dispozici k odstranění existujících bariér, které brání obnovení růstu nebo pokračování v růstu. Můžeme tedy diskutovat o prostředcích a cestách, jimich se můžeme v eurozóně vybírat, abychom, ubírat, abychom posílili svůj potenciál růstu, který je v okamžiku, kdy končí krize, ve stavu, který neodpovídá dlouhodobým a střednědobým potřebám. Výdaje na náš důchodový systém nás tlačí k tomu, abychom eh, využili svůj růstový potenciál. Pokud to bude 1,5 až 2 tak nebude rozhodně udržitelné z dlouhodobého hlediska zachovat náš sociální model. Takže to znamená, že do budoucna se budeme muset více zaměřit na otázku potřebného posílení potenciálu růstu. Jedna nová věc. Po každé schůzi euroskupiny se zaměřujeme na situaci v oblasti konkurenceschopnosti jednoho nebo dvou členských států. Jedno z poučení, které vyvozuji z řecké krize, je, že musíme věnovat větší pozornost ztrátám konkurenceschopnosti jednotlivých zemí. Protože dosud jsme tomu nevěnovali dostatečnou pozornost a proto nyní na jednotlivých zasedáních budeme dopodrobna zkoumat situaci určitých členských zemí z hlediska konkurenceschopnosti. Začínáme se zeměmi, které se přihlásily dobrovolně a potom přistoupíme k, i k ostatním členským státům a velmi apelujeme jako Euroskupina na komisi, aby využila článku 121 smlouvy, který umožňuje komisi dát výstrahu členskému státu, který se vzdaluje základním principům společné hospodářské politiky, nebo tedy hospodářské politiky, která byla dohodnuta na úrovni euroskupiny. A rada často přijímá doporučení komise, když je možná trochu mění. My jsme to udělali poprvé v rámci řešení řecké krize. Živě tedy apelujeme na komisi, by, komisi, aby v rámci článku 136 předložila návrh s určitými nástroji, které nám umožní prohloubit koordinaci a dohled nad hospodářskými politikami. Nová smlouva dává komisi tento prostor k jednání a my bychom chtěli, aby komise začala tohoto nástroje využívat co nejrychleji. Pokud je o postupy, velmi nám leží na srdci to, že bychom neměli příliš směšovat postupy a nástroje, které budou zavedeny v rámci agendy Evropa 2020 a postupy, které jsou spojeny s uplatňováním paktu růstu a stability. My bychom chtěli, aby se pravidla paktu růstu a stability nerozmělnili v aplikaci jiných postupů, které plánujeme. A je jasné, že externí zastoupení eurozóny a euroskupiny by mělo být zracionalizováno a viditelnost eurozóny by měla být posílena pokud se eurozóna jako taková lépe zapojí do struktur mezinárodních finančních organizací. Zvláštní pozornost bude věnována rozšíření eurozóny. Já jsem vám často říkal, že ani smlouvy to tak nechtějí, ale my jsme rozhodně nechtěli, aby euroskupina byla uzavřeným klubem. Členské státy, které nemají opt-out, mají všechny příležitost přidat se do euroskupiny, jakmile splní všechna kritéria konvergence, a tedy kritéria pro vstup do eurozóny a přijetí eura, abychom se lépe připravili na přistoupení těchto států, tak jsme se dohodli, že čas od času se věnujeme detailnímu přeskoumání situace konvergence v zemích, které vyjádřily své přání přidat se k eurozóně. Budeme to dělat eh, již velmi brzy, jakmile komise a centrální banka vydají zprávy o konvergenci. Já počítám s tím, že čas od času pozveme některou ze zemí, která plní konvergenční kritéria, na zasedání Euroskupiny, abychom mohli diskutovat s touto zemí, s Centrální bankou a s komisí o perspektivách přistoupení a o udržitelnosti situace, v níž se tyto země nacházejí. Paní předsedkyně, v této chvíli jsme samozřejmě konfrontováni s problémem rozpočtové situace v Řecku. V tomto bodě budu dost přesný. Bylo by rozumnější prokázat větší zdrženlivost. Situace v Řecku nemusí být eh, nějak zvlášť vysvětlována odborníkům, tedy vám. Situace v níž se Řecko nachází, je z velké míry způsobena ztrátou konkurenceschopnosti od chvíle, kdy Řecko vstoupilo do eurozóny. Nesmíme oddělovat příčiny od důsledku. Nesmíme tedy oddělovat ty příčiny, které jsou základem současného problému. A zatím je ten problém především tedy rozpočtový a problém veřejných financí. Abychom tedy tuto situaci v Řecku řešili, tak je třeba, abychom uplatňovali, a to právě děláme, ustanovení paktu růstu a stability, tak jak byly zrevidovány v březnu 2005. A to se projevilo tím, že euroskupina několikrát a naposled při své únorové schůzi vyzvala Řecko, aby přijala další opatření, protože máme za to, že opatření přijatá řeckou vládou neodpovídala cílům, kterého chtěla Řec, který chtěla Řecko dosáhnout. Já zde chci říci, že na mě udělal velký dojem ten soubor různých pravidel a kuráž, s níž řecká vláda těmto opatřením přistoupila. Je to věrohodná politika. Kdyby byl normální stav na finančních trzích a normální situace, tak by se tím měly finanční trhy uklidnit. Je to program, který určitě přinese výsledky, v něž všechny doufáme. My jsme požádali Řecko a Řecko si samo uložilo povinnost, že v roce 2010 dosáhne rozpočtového deficitu 8,7 A já jsem přesvědčen, že ten program, jaký řecká vláda přijala a který byl tedy odhlasován řeckým parlamentem 5. března, umožní Řecku skonsolidovat veřejné finance. V té časové lhůtě, kterou jsme k tomu vymezili, a že budou dosaženy všechny cíle, splněny všechny cíle, které jsme si společně s řeckou vládou stanovili. Řecko tedy přijalo první soubor opatření <clears throat> na naši žádost. Druhý soubor opatření. Tato opatření byla schválena parlamentem a musím říct, že Řecko zatím postupovalo tak, eh, jak si pakt růstu a stability žádá. Když se k tomu přidáme, že jsme společně s řeckou vládou zahájili proces eh, velmi náročného monitoringu, který vede naše řecké, našeho řeckého kolegu k tomu, aby tedy vystupoval pravidelně před euroskupinou a vysvětloval krok za krokem různá opatření, která jsou přijata a uplatňována řeckou vládou. Další ukazatel který má potvrdit, že pakt růstu a stability funguje, když je tedy náležitě uplatňován. Je pravda, že řecká vláda a euroskupina ukládá Řecku určité přizpůsobení, které je tedy dost bolestné, ale mělo by umožnit Řecku postupně vyrovnat své veřejné finance, zvýšit svůj potenciál růstu a konkurenceschopnost řecké ekonomiky, která v současné době opravdu není v dobré formě. Já bych se k tomu chtěl vrátit ještě v diskuzi. Nebudu tedy zacházet do detailu ohledně prvků, které vysvětlují situaci v Řecku, ani teď nechci zacházet do technických detailů, pokud jde o nástroje, které by mohla mít Euroskupina a Řecko k dispozici. Chtěl jsem pouze říci, že Řecko nebude ponecháno o samotě, pokud zjistíme, že Řecko potřebuje pomoc euroskupiny. Rozhodně je nepřípustné a nemyslitelné, že bychom Řecko nechali padnout. Tím, že Řecko přijalo opatření, která přijala, jasně ukázalo, že je rozhodnuto znovu se stát věrohodným partnerem eurozóny a není myslitelné, abychom opustili Řecko uprostřed války. Kdyby finanční trhy neměly reagovat nebo nereagovaly rozumným způsobem, na úsilí řecké vlády a řeckého lidu, kdyby pokračovala spekulace, tak euroskupina by měla mít k dispozici nástroj, který by měl ve velmi obtížné situaci Řecku umožnit pomoc, protože Řecko není jedinou zemí. Pokud vše uděláme chyby, závažné chyby, tak nám hrozí, že zítra vyvstanou jiné obtížné situace jinde než v Řecku. To znamená, že rozhodně musíme pomoct Řecku tam, kde to bude potřebovat. Já doufám, že k této potřebě nedojde, protože řecký konsolidační program mně připadá zcela věrohodný, který je schopen dosáhnout cílu, jež si samo Řecko vytyčilo a jež jsme také Řecku vytyčili my. Nicméně musíme být připraveni kdy by tedy se ta situace měla vyvinout nepředvídaně, abychom měli dispozici nástroj na pomoc Řecku, abychom dosáhli toho, že finanční stabilita eurozóny bude zachována. Vzpomínáte si na závěry Evropské rady z 11. února, kde jsme velmi jasně řekli, že všichni musíme být přesvědčeni o potřebě pomoci Řecku v případě potřeby. Řecko nepožádalo o pomoc, řecký program je důvěryhodný a kdyby se někdy Řecko dostalo do situace, kde by potřebovalo pomoc nás všech, tak eh, se musíme všichni spojit a zorganizovat tuto pomoc, když to bude potřeba. Na Euroskupině jsme vedli širokou odbornou diskuzi o přesné povaze tohoto nástroje, který musíme mít k dispozici. Zatím jsme ještě nepřijali formální rozhodnutí, protože rozhodnutí tohoto typu je na Evropské radě. My jsme v Euroskupině vykonali mandát, který nám Evropská rada z 11. února svěřila. Některé technické aspekty se i nadále přeskoumávají a tento nástroj bude k dispozici ve chvíli, kdy jej budeme potřebovat. Já nevím, eh, zatím ještě nenastal čas, abychom oznámili všechny prvky a detaily, které by ten náš nástroj měl obsahovat. Já si myslím, že není nutné, aby se Evropská rada dohodla tento týden o tomto nástroji, ale musí být jasné, že technická práce musí i nadále pokračovat, aby v dané chvíli, až to bude nutné, jsme k dispozici tento nástroj měli. Jaký tento nástroj může být? A vylučuje a projede myšlenku, která by mohla vypadat sympaticky na první pohled, která by tedy spočívala v tom, že eh, bychom měli evropský nástroj, který by spočíval v tom, že členské státy se zaručí za půjčky ve prospěch Řecka máme alespoň dva členské státy, které stoprocentně vylučují využití tohoto nástroje, takže já nemohu pokračovat v práci tímto směrem, protože vím, že nikdy nedozraje. A nikdy nedospějeme ke kompromisu. Proto mně připadá rozumnější zaměřit se na to, že ten nástroj bude organizován spíše v rámci evropského systému koordinace. Bude se jednat o koordinaci bilaterálních podpor pro Řecko a vzhledem k tomu, že zatím jsme ještě dopodrobna nezmínili všechny detaily tohoto nástroje, to znamená například eh, odměny, které by doprovázely tyto bilaterální půjčky a tak podobně. Měli bychom se obrátit na Mezinárodní měnový fond? To je otázka, která trápí celou řadu ministerstev financí. Já nejsem pro, abychom se obrátili na Mezinárodní měnový fond, ale Rozhodně není nemístné uvažovat o tom, že bychom mohli využít dva druhy nástrojů. Bilaterální podpory pro Řecko a technickou expertízu a ještě něco navíc. Zatím je příliš brzy, abychom se k tomuto bodu vyjádřili do detailu, ale není vyloučeno, že bychom mohli využít tento dvojí nástroj. Na jedné straně tedy bilaterální asistence a na druhé straně pomoc ze strany Mezinárodního měnového fondu. Ta větší část by pocházela od členů euroskupiny, nicméně je příliš brzy na to, abychom uzavřeli tuto debatu, ale bude třeba, abychom postupovali rychle. Já osobně bych řekl, že lepší bude řešení, které nebude zahrnovat Mezinárodní měnový fond, protože eurozóna by měla být schopna sama vyřešit problémy, které vzniknou v jejím středu. Nicméně nebudu to považovat za skandál, kdybychom smísili oba dva, skombinovali oba dva tyto nástroje, menší podíl Mezinárodního měnového fondu a větší podíl bilaterálních podpor ze strany členů eurozóny. Takže to je paní předsedkyně velmi stručně několik prvků, které jsem chtěl předložit eh, vašemu výboru k úvaze a samozřejmě jsem k dispozici, abych odpověděl na všechny vaše otázky. Right, thank you very much. Mnohokrát děkujeme. Máme zde více než 12 lidí na seznamu a stále ještě další se hlásí, takže prosím vás, snažte se být struční. Já zapnu časový měřič. Prosím vás, ne déle než jednu minutu. Nejdříve koordinátor EPP Jean-Paul Gozes. Jean-Paul? Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, děkuji za vaše slova, která jsem si vyslechl s velkým zájmem. Já vám nechci položit otázku, pokud dovolíte, ale mám poznámku. To, co jste vysvětloval, to mě v podstatě vyhovuje, ale musím říci, že dnes naši evropští spoluobčané už ničemu nerozumějí. Noviny říkají různé věty, které spolu nesouvisejí. Pokud je o finanční regulaci, tak Rada ministrů na evropské úrovni zastává velmi rezervované pozice. Pokud se kvůli britským volbám odloží studie ohledně finančních trhů, tak eh, v novinách se to začne prezentovat tak, že to Evropa schválně odkládá. A vy jste také hovořil o chování trhu a spekulacích. Když se podíváte na všechny tyto turbulence, jimiž jsou naši spoluobčané vystaveni a já se pohybuji ve venkovském prostředí a tam mě říkají, co s tím Evropa dělá, tak já velmi těžko dokážu vysvětlit, že přinášíme velká prohlášení, která přinesou řešení možná za dva nebo za tři roky. Nicméně přesto jen mám otázku, co chcete udělat, pane předsedo, aby ta sdělení z vaší strany byla srozumitelnější, a abyste přece jen trochu zorganizovali ta vystoupení ze strany jednotlivých aktérů, která se potom objevují v novinách a potom to ještě rozesírá nepokoje. Tak to vypadá, že Evropa je v současné době ještě v těžší situaci než v průběhu finanční krize. Oui, uh... Ano, já v podstatě souhlasím s vámi, abych řekl, že to všechno způsobilo zmatek. A ti, kdo se na nás dívají, kdo nás sledují, se v tom těžko orientují. Rychle přejdu otázku finanční regulace a hedge funds. To není moje věc, to spadá do kompetence ECOFINu. Stejně jako vy, jsem velmi litoval, že po různých hnutích ECOFIN 16. března nebyl schopen přijmout jasnou pozici ohledně zajišťovacích fondů. Bylo by to vhodné, stejně jako by bývalo bylo vhodné abychom více postoupili v oblasti finanční regulace, ale znáte důvody, které vedly k tomu, že španělské předsednictví rozhodlo odložit tento bod na pořadu jednání, i když mohlo být eh, řešení přijato kvalifikovanou většinou. Snažíme se vždy dosáhnout eh, koncensu všech. Znám jiné záležitosti, kde se rozhoduje jednomyslně a kde máme velký problém čekat do chvíle, kdy jsou všichni připraveni. To je Evropa a tak to prostě je. Mně je to opravdu velmi líto. Pokud jde o euroskupinu a o Řecko, já si myslím, že to sdělení je jasné. Řecko přijalo ambiciozní program, důvěryhodný program. Tento program musí přesvědčit finanční trhy pokud se finanční trhy nenechají přesvědčit, protože je zde velká úroveň spekulace v jejich chování, tak Evropa musí být solidární s Řeckem a musí mít k dispozici nástroj, o kterém nemusíme rozhodnout dnes, ale který musí být připraven ve chvíli, kdy to bude potřeba. Je jasné, že Řecko musí především vynaložit eh, veškeré úsilí ze své strany, aby vybředlo ze situace, v níž se dnes nachází. Ale stejně tak je i zjevné, že solidarita Evropy musí sehrát svou roli. V tomto bodě si myslím, že mají občané jasno. Řecko dělá to, co musí a my Řecko neopustíme. Nevím, jestli v regionu, kde žijete, kde trávíte své víkendy, si lidé kladou otázky ohledně všech těch technických podrobnostní nástroje, který musíme zavést, ale určitě zůstaňte věrný tomu rozumu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, tři krátké otázky za jednu minutu. Vy hovoříte o určitém mechanismu, Evropská unie má určitý mechanismus, článek 143 ale není aplikovatelný, protože se jedná o země mimo eurozónu. Jde zde ale o ekonomickou intervenci. Evropská unie má možnost prostřednictvím členských států poskytovat úvěry. Vím, že je zde možné jednat podle 122 nebo 136, ale já nechápu, proč je tento mechanismus špatný. Tento, eh, tento mechanismus se mi vždy zdál dobrý, pokud jde o náklady pro všechny členské státy. Nechápu, proč by měl být špatný. Druhá rychlá otázka. Jsou zde některé hlasy, které hovoří o vylučování z eurozóny. Já jsem si doposud myslel, že nové členské státy musí všechny přijmout euro a že je to součást AKY. To, že tedy hlademe klademe důraz na eh, euro. Je to vůbec možné eh, hovořit o vyloučení z eurozóny? Třetí otázka. Pokud chceme konsolidaci veřejných rozpočtů a chceme využívat eh, dohled ex ante. Já si myslím, že to je logické. Neměli bychom ale také dohlížet na to, aby členské státy dodržovaly Eh, růst a eh, zaměstnanost, a tedy cíle týkající se růstu a zaměstnanosti. Pane kolego Bulmane, já jsem poukázal na to, že nástroj, který podporujete, nemá podporu všech členských států EU. A bohužel tomu tak je, možná se to změní, ale podle mého názoru nemá smysl dále hovořit o tomto nástroji. Musíme mít jiný nástroj, a právě, který bude k dispozici v den, kdy bude potřeba. Proto si myslím, že je třeba přemýšlet o jiných nástrojích než o tomto nástroji. ZD článek 122 nepřichází v úvahu. Zde se nejedná o přírodní katastrofu ani o převzetí kontroly určitého členského státu. Zde tedy není možné využít článek 122, pokud se jedná o hospodářskou a finanční krizi. Zde je možné eh, využít pouze, pouze dobrovolnou bilaterální pomoc na úrovni EU. Já si myslím, že tento nástroj ale nebudeme potřebovat, protože konsolidační plán Řecka jde správným směrem a já si myslím, že také finanční experti se nechají přesvědčit tímto plánem. Návrh, že nějaký členský stát by mohl být vyloučen z eurozóny, souvisí s tím, co navrhl pan Schäuble, totiž s Evropským měnovým fondem. Já si myslím, že to, co navrhl německý ministr financí, je něco, co musíme intenzivně analyzovat a skutečně se na to podívat. Případ Řecka ukazuje, že v, euro, v eurozóně nemáme žádný odpovídající nástroj, abychom reagovali na takovéto krize adekvátním způsobem. Evropský měnový fond nebude žádným nástrojem, který bude k dispozici pro to, abychom nalezli řešení v případě Řecka. Otázka Řecka je otázka, která se musí řešit okamžitě. Otázka Evropského měnového fondu je ale otázka, která bude možná kterou bude možné realizovat až ve střednědobém výhledu. Já si myslím, že takovýto nástroj tedy bude možné realizovat až ve střednědobém výhledu. A já jsem ochoten hovořit o tématu vyloučení, možnosti vyloučení některých členských států z eurozóny. Já ale tuto perspektivu moc nepodporuji, protože se domnívám, že pokud zde bude existovat možnost, že by někdo mohl být vyloučen, a musíme mít také postup pro to, jak toto vyloučení provést. Pokud budeme mít mechanismus pro výstup z eurozóny nebo pro vyloučení z eurozóny, potom se dostaneme do situace, kdy budeme moci být obětí finančních trhů, protože eh, poté už nebudeme aktivními aktéry, ale budeme vystaveni finančním trhům. Já se domnívám, že eh, toto je velice problematická záležitost, takže já to nemůžu eh, nějak spontánně a podpořit a já se také myslím, že technicky něco takového bude velice těžko proveditelné a že to bude mít velký, že by to mělo velký negativní dopad na danou zemi i na další země v eurozóně. Pokud jde o deficit, já si myslím, že bychom se měli pohnout směrem k ex ante, k dohledu ex ante než abychom eh, nechali někoho eh, spadnout na dno a potom se snažili mu nějak pomáhat. Takže já si myslím, že dohled ex ante je zde právným, správným řešením. Mnohokrát děkujeme. Silvio Gudard. No, je pas... Děkuji, pane předsedo. Já netrávím víkedy ve stejném regionu jako pan Gozes, ale podporuji tu jeho poznámku. V terénu už nikdo ničemu nerozumí. A když eh, máme slova. Na jedné straně já vám děkuji, že jste řekl, že nemůžeme opustit Řecko a všechny ty problémy, které jste zde prezentoval, té práce, která je složitá a náročná, ale také pověsti, pověry, které se objevují ohledně vyloučení členských států, tak je jasné, že to vypadá dost nepřehledně. Vy jste přispěl k vytvoření euro, je třeba vysvětlit těm, kteří se příliš dívají na průzkumy, že kdyby se na ně dívali na začátku 90. let, tak bychom neměli jednotnou měnu, takže samotná existence největšího evropského projektu je tímto ve hře. A já si kladu otázku, pokud je zde problém vnitřní důvěryhodnosti, neměli bychom zahájit nějakou externí iniciativu. V Lisabonské smlouvě se hovoří o externím zastoupení euroskupiny. Jak bychom mohli postupovat, abychom ukázali občanům, že vůle pokračovat společně bude silnější než problémy. Pokud jde o Řecko, tak my vám důvěřujeme, ale připravte dobře to, co bude potřeba mít k dispozici dispozici. Lepší je mít k dispozici nástroj, i když ho možná nebudete potřebovat. Nevím, jestli mám odpovědět francouzsky nebo německy, protože jste ukončila německým zvoláním. Ich <laughs> Půjde-li to, tak odpovím přímo naším jazykem, ale myslím, že to nikdo nebude rozumět. Já jsem vždy tvrdil, že lucemburština je ekonomický světový jazyk, ale bohužel, nebo hospodářský světový jazyk, ale bohužel pouze lucemburčané to takto vnímají. Takže budu mluvit jiným jazykem. Mohu jedině dát zapravdu těm, kteří říkají, že pozorovatelům se velmi těžko sledují naše současné debaty ohledně řecké otázky. Já jsem chtěl přispět k jasnosti tím, že jsem řekl, že Řecko musí samo vynaložit veškeré úsilí, že to řecké úsilí se jeví jako dostatečné a důvěryhodné a pokud by to nemělo stačit, tak eurozóna by měla reagovat solidárně. A v těch pěti následujících minutách Řeknu ještě to, že Řecko nepožádalo o pomoc eh, a splnilo všechno, o co jsme Řecko požádali, proto musíme mít k dispozici nástroje, abychom mohli Řecku pomoci, bude-li to potřeba. Vnější zastoupení eurozóny. Já jsem často vedl debatu na toto téma i před vámi. Nepodařilo se nám dosáhnout velkého pokroku, protože je zde velký odpor dát eh, externímu zastoupení eurozóny poněkud eh, pevnější profil. My ovšem chceme využít nových ustanovení Lisabonské smlouvy a obrátíme se na radu s návrhem ohledně zahraničního zastoupení eurozóny které bude koherentnější než to současné, které je příliš různorodé. Děkuji vám. Mám již 14 přihlášených do diskuse, takže navrhuji následující věc. A vyslechneme koordinátora za zelených, za zelené, pak eh, se nepřihlásil nikdo z koordinátorů, takže pak eh, budu eh, utva, nebo se skupovat tazatele do jednotlivých skupin. Ale napřed má slovo Sven, prosím. Ano, pane Junckere, já jsem víkendu nebo teda v předchozích dnech eh, nepobýval u nás na venkově, ale eh, v Aténách, kde jsme se účastnili různých podniků a hovořili s řadou lidí a vrátil jsem se velice zneklidněn, ještě víc než předtím. To tvrzení, které eh, jste tady předložil, že konsolidační program je na dobré cestě a že je také věrohodný, to lidé v Řecku do značné míry vnímají jinak a řeknu vám hned proč. Po mém soudu je stěžením důvodem to, že ti, kteří v posledních 10-20 letech uh, Eh, si nahospodařili eh, mnoho eh, mění, tak to ne, neučinili legitimním způsobem. A tito lidé zatím vlastně nemuseli nic z tohoto svého jmění odevzdat. A to znamená, že to neodpovídá hodnotám e, zakotveným v Lisabonské smlouvě, tento konsolidační program. Jestliže země se musí konsolidovat, jak se správně uvedl, aby byla konkurenceschopná, aby vyrovnala e, svůj rozpočet, tak musí unést tuto koncepci, ale koncepce, která je nespravedlivá a která neskoncuje s těmi starými privilegii, které upřednostňují jedne, jedny nad druhé, e, k tomu nepovede proto eh, se táží, do jaké míry eh, chcete působit na řeckou vládu i v rámci euroskupiny, aby ti, kteří byli korupční, kteří skutečně um, um, byli úplatní a bydlí ve vilových čtvrtích a tak dále, aby i tito eh, lidé teda přispěli k tomu, aby nepropadl ekonomickým depresím, ale aby teda se zotavil. Děkuji není mým úkolem rozhodovat o to, zdali vnitřní přerozdělení e, v Řecku je e, spravedlivé či nespravedlivé. Ale e, mohu se samozřejmě k tomu vyjádřit, mohu k tomu mít názor. My jsme samozřejmě vyzvali řecké kolegy, aby působili hned Um, v několika směrech. Nejde pouze o zvýšení um, té sazby eh, směrné nebo referenční sazby u DPH, na to jsme poukázali, ale také na nutnost strukturálních reform. Také jsme eh, poukázali na otázku eh, daňové spravedlnosti, to znamená spravedlivého zdanění, tak aby ti, kteří se kauzálně podepsali na této řecké mizérii, aby přispěli svým dílem k konsolidačnímu úsilí. Já vím od svých řeckých eh, kolegů na nejrůznějších úrovních, že přáním eh, řecké vlády je výrazně zvýšit účinnost výběru daní E, protože si uvědomují, že v tomto ohledu je řecký stát liknavý a e, že v Řecku musí platit to, co platí i jinde, totiž, že široká e, ramena unesou toho více než útlá ramena a proto se domnívám i já, že řecký daňový systém se vyznačuje velkými mezerami i na úrovni výběru daní a vymáhání daní. A jsem přesvědčen, že nyní řecká vláda tyto anomálie odstraní. Děkuji. Děkuji vám. A nyní si vyslechneme najednou čtyři tazatele. Prvním je pan Šuntis, který promluví za GUE, dále Astrid Luling, Nikolas Zafrakos a Sophie Intveld. A poté se vrátíme eh, zase zpět k panu Junkerovi. Nikolasi. Karšto, Junger, projedre. Kyrie Juncker, anafrtikate anal... Mnohokrát děkuji, pane Junkere. budu hovořit řecky. Pane Junkere, vy jste hovořil o případu Řecka a víte, že vysoký deficit, vysoké dluhy a vysoké stráhy, ztráty se objevují také v jiných členských státech. Otázka. Přemýšlel jste o tom, jestli pakt stability a růstu je správný. Přemýšlel jste, jestli může řešit také strukturální problémy v eurozóně? Druhá otázka. Hovořil jste o solidaritě, o podpoře pro Řecko, o mechanismech pomoci. Vy nebo pan Triše nebo někteří další, všimli jste si toho, že částečně vydáváte protichudná prohlášení a že tímto se podporuje také spekulace v důsledku toho nemohou být opatření, které Řecko učinilo efektivní, když to jsou opatření velice odvážná. A další věc týká, se týká možnosti, že by se Řecko nebo jiné země obrátily na Mezinárodní měnový fond. Zástupci Mezinárodního měnového fondu sledují nebo dohlížejí na politická opatření v Řecku. A existuje zde tady určitá spolupráce. Další řečnice Astrid. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala předsedu Junckerovi za jeho vystoupení. Bylo to velmi obohacující. A musím říci, že stejně jako on obdivuje to, co chce Řecko udělat v rámci svého konsolidačního programu. Znám jiné, kteří by měli mít stejnou odvahu. Včas ozdravili svou situaci v oblasti rozpočtu, ale sdílím vaši důvěru, pokud jde o aplikaci tohoto programu konsolidace. Nicméně, Mám ještě otázku, která se týká toho nástroje. Protože vy jste říkal, že Řecko neopustíme. Vyloučil jste záruky za půjčky ze strany členských států, protože některé členské státy to nechtějí. Ale řekl jste, že zvažujete nástroj, který by koordinoval bilaterální podpory. Jaký je rozdíl, když například země jako Německo se nechce účastnit záruk, nechce se podílet na těch zárukách, tak účastnila by se tato země bilaterálních podpor? Já dost dobře nevím, jakým způsobem by to mohlo fungovat. Nebo si prostě myslíte, že se nebudou účastnit všichni. A potom znáte tu kakofonii, která je plná různých rozporů. A nyní v této kakofonii paní Lagarde ještě, myslím si, že přilila oleje do ohně, když začala kritizovat německou hospodářskou politiku. Říkala, že tento model by nemohly aplikovat jiné členské státy v Evropě, tento komentář se samozřejmě Německu nelíbil, protože to vypadá jako, že je to špatný žák, který kritizuje dobrého žáka, který udělal všechny své domácí úkoly tak, jak měl. Na druhé straně celá řada ekonomů, nejen francouzských, zdůrazňuje, že Německo využívá kupní síly, kterou euro dává jeho sousedům a že ten model růstu by mohl být sledován i ostatními členskými státy. Paní Lagarde možná se nemýlí, ale není v ideální pozici, aby něco takového mohla říci. Co můžete k tomu říci vy, pane předsedo, v této debatě, která není neškodná, protože tam jde o hlavní směřování měnové unie? Thank you. And now... Děkuji. Nikola Savrakos. Uh... Eh, Κύριε Θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Mnohokrát děkuji. Já mám jednu připomínku, která se eh, na vás i na kolegy. Je to něco, o čem můžeme přemýšlet. Já přemýšlím o tom, kdyby měl nyní problém nějaký stát v USA, jak by se to řešilo? Jak by to řešili USA? musel by tento stát odejít eh, z, ze Spojených států amerických? Nebo jak by to vypadalo? Já si myslím, že zde nejde o to, jestli jde o Německo nebo Francii. Je to skutečně téma, která, které se týká eh, všech. Evropská unie zde musí společně řešit problém Řecka. Já se domnívám, že Řecko představuje část hospodářství evropské eurozóny. Je to ale jenom část, takže nevidím zde důvod pro tak obrovské problémy. Prošli jsme obdobím, kdy dolar byl slabý a nyní se zdá, že se někdo snaží o to, aby euro bylo stejně slabé, jako byl dolar. A jde zde o to, abychom provedli určitý crash test abychom zjistili, jak odolné je euro a také, aby se zjistilo, jak silné závazky mají zástupci Evropské unie a zástupci členských států, jestli tedy v Evropě existuje dostatek solidarity. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Jaká opatření byste nyní doporučil pro euroskupinu ve spolupráci s ECB a ostatními stranami, abyste nyní udrželi stabilitu eura? To je pro mě zcela zásadní otázka. Od září se hovoří o problematické situaci. Když se podíváme na eh, situaci eura a dolaru na finančním trhu, eh, také na eh, čínskou měnu, došlo k velkým změnám. Druhá otázka. Nevšiml si někdo nyní v Evropské unii toho, že v současné době by slabé euro způsobilo velké problémy všem v Evropské unii? Sophie Intveld? Děkuji, paní předsedkyně. Já velmi vítám prohlášení pana Junkera týkající se toho, že je nutné podporovat Řecko. Já také sdílím váš názor týkající se toho, zda je třeba mít EMF a zda je třeba mít evropské řešení. Já si myslím, že je dobré, abychom Řecko podpořili. Podobně jako někteří předchozí řečníci, nechci ale říct, že Řecko je jenom obětí. Já se domnívám, že Řecko musí řešit své vlastní problémy a musí také prošetřit eh, možné kriminální činy, které vedly k této situaci. Já se domnívám, že to, že se v současné době soustředíme pouze na Řecko, to by nemělo žádným způsobem narušovat celý ten širší obrázek, protože Řecko je jenom určitým symptomem celého problému. Problému, že systém je slabý. Máme pravidla, máme pakt stability a růstu, ale zdá se, že nejsme schopni nebo nechceme tato pravidla prosazovat. Myslím si, že to musíme přiznat. Je snadné Eh, tlačit na menší zemi, aby eh, konsolidovala své veřejné finance, ale to je mnohem problematičtější u větších zemí, eh, které opakovaně porušují pravidla paktu stability a růstu. Co si myslíte o posílení paktu stability a růstu v tom smyslu, že by pravidla byla závazná, že v extrémních případech by komise možná měla možnost zasáhnout do národního rozpočtu, možná i ex ante, jak jste řekl. Já vím, že to je velké tabu, ale současně je zvláštní, že přijímáme kontrolu eh, nad národními rozpočty ze strany Mezinárodního měnového fondu, ale ne ze strany Evropské unie nebo eurozóny. To je zvláštní. A dále, co si myslíte o potenciální bombě ve formě eura. Je zde tlak na reformu penzijních systémů. To je něco, o čem se v poslední době málo hovoří, ale já si myslím, že to je zcela zásadní otázka. Děkuji. Pan Juncker. Ano, paní předsedkyně. Naši kolegové vždy vypadají tak, že kladou jen jednu otázku, ale já konstatuji, že ti poslední čtyři řečníci položili 20 otázek a já na ně musím odpovědět, jako kdyby šlo o čtyři otázky. Jeden kolega či kolegyně se ještě jednou vrátil k tématu zkreslování hospodářské soutěže nebo eh, porušování. Eh, dovolte, abych zopakoval to, co jsem již jednou uvedl, totiž že se musíme velmi intenzivně věnovat tomuto tématu porušování hospodářské soutěže a e, všem strukturálním problémům, které z tohoto vyplývají. Záměrem euroskupiny je se intenzivněji e, s tímto problémem porušování hospodářské soutěže v eurozóně. Skutečně to hodláme učinit a to i v konkrétních případech povede k tomu, abychom vydali doporučení specificky se vztahující k jednotlivým zemím. To jsme ostatně již učinili ale příslušné země tato doporučení nezveřejnily. Pouze ty vlády, které si přejí, aby tato doporučení byla eh, zveřejňována, ty tak učinili. Lucemburg, eh, Lucembursko to tak učiní a i jiné země by měly dobrý důvod takto postupovat. To souvisí s konsolidací hospodářství. Dále IMF, Mezinárodní měnový fond, aby byly věci jasné. Já osobně jsem řekl, že nejsem pro řešení řecké krize cestou Mezinárodního měnového fondu. Já se domnívám, že samotná eurozóna bude muset tento problém vyřešit. Stejně tak jako v případě Kalifornie, pokud by se Kalifornie ocitla nebo se již ocitla ve finančních problémech, tak e, ji vypomůže americká vláda, nikoli Mezinárodní měnový fond. Takže já se nedomnívám, že pouze Mezinárodní měnový fond by se měl zabývat eh, Řeckem. Mně by bylo dokonce milejší, kdyby eh, se tím zabývala výlučně eurozóna. Ale nemohu popřít, že zde jsou určité důvody, které eh, mluví pro silnější zapojení Mezinárodního měnového fondu do řešení problému, ale podle evropských pravidel. Já, který bych nejraději eh, MMF u toho neviděl, bych ale v tomto případě si přál, aby eurozóna a Mezinárodní měnový fond společným úsilím eh, řešili eh, řeckou krizi. Ale přál bych si, aby to probíhalo v rámci souboru pravidel eurozóny. To znamená, Přál bych si, aby teda eurozóna s asistencí Mezinárodního měnového fondu se problému zhostila. Madame Luling. Vy jste položila několik otázek. Já bych vám rád odpověděl, že jako možný nástroj jsem vyloučil využití komunitárních půjček eh, garantovaných členskými státy, protože jeden, dva až tři členské státy eurozóny chtěli vyloučit využití takovéhoto nástroje společenství, tak to prostě je. Mohl bych tento postoj komentovat, ale předpokládám, že má řeč těla je dostačující k tomu, abyste si udělali představu o tom, co si myslím o tomto bodě. Můžeme tedy počítat eh, s nějakou mezivládní dohodou mezi státy eurozóny o tom, že se Řecku dají k dispozici bilaterální pomoci. To je jediný nástroj, který nám zůstane, pokud vyloučíme ten druhý, o kterém jsem dříve hovořil. Takže já dávám přednost tomuto přístupu, i když znovu upřesňuji, Myslím, že tento nástroj potřebovat nebudeme, protože konsolidační program Řecka bude dostačující. Ještě tady mám devět řečníků, to je pravda. Takže si uděláme takovou dohodu. Každý řečník položí jednu otázku, ne tři, a tak to pro mě bude jednodušší. Hovořila jste o vystoupení paní Lagarde. To není spojeno s tím řeckým problémem, který je teď tedy na jednacím stole. Týká se to jiných problémů, které také řešíme na úrovni eurozóny. Jedná se o vnitřní nerovnováhu v rámci eurozóny. Není to ta nejurgentnější záležitost v současné době. Za prvé, protože jste teď jedná o vyřešení řecké otázky a za druhé, Nerovnováha, která vzniká kvůli tomu, že Německo je příliš orientováno na vývoz a činí z vývozu svůj hlavní motor růstu, to není ta první a největší nerovnováha, kterou bychom měli v rámci eurozóny vyřešit. Existují jiné zdroje nerovnováhy, které jsou nebezpečnější. Já bych nejdříve chtěl, aby členské státy eurozóny, které ztratily na konkurenceschopnosti a které mají deficitní strukturálně deficitní bilance, aby se pokusili zlepšit svou konkurenceschopnost, než přistoupíme k problému, který může být způsoben Německem. S tím, že problém Německa samozřejmě je závažným problémem, který bychom také měli řešit. Souhlasím s tím, když říkáte, že jiné velké země, větší země než Řecko, porušili pak růstu a stability, aniž bychom z toho vyvodili všechny odpovídající důsledky z tohoto jejich chování. Je to pravda, ale analýza z roku 2003 vypadala tak, že jsme tehdy přeskoumali dopady, které by mohly být dramatické rozpočtové škvrty, škrty na konjunkturální situaci sousedních států těch tří velkých. Takže jsme dospěli k těm důsledkům, k jakým jsme dospěli, že musíme dát tedy další lhuty. Ano, důchodový systém to je problém, který je naléhavý. Měli bychom se na něj vrhnout a vyřešit jej, protože náš systém financování důchodu v následujících letech bude muset eh, vstřebat celou řadu otřesů. A celý náš sociální systém se zhroutí, pokud nevytvoříme pevnější, konsolidovanější systém financování stáří. Důvěryhodnost financování našeho důchodového systému je závažný problém, který umožní finančním trhům i dalším schválit nebo neschválit naše finanční politiky. Je třeba, aby eurozóna dokázala všem, především mladým, že musí zaplatit eh, tyto dluhy, ale že zde tedy bude systém, který bude důvěryhodný. A já jsem pro solidaritu mezi generacemi a proti egoismu těch, kteří jsou v současné době uvesla. Děkuji. Eh, nyní se dostáváme do velkého problému. Máme ještě devět řečníků, každý z nich má k dispozici pouze 45 vteřin a já vás skutečně přeruším, protože jinak se nedočkáme odpovědi. A um, když eh, bude uh, eh, 4 hodiny 25 minut, tak uh, vás přeruším a dám slovo panu Junkerovi. Máme ještě teda tyto řečníky. Marian Tyson and Ramon Tremosa. So 45... Takže 45 minut každý. Pan Wolf, prosím. Pane předsedo, já mám za to, že krize nás poučila, že musíme eh, završit eh, jednotný vnitřní trh a eh, tím pádem zjistíme, že máme vlastně velmi komplexní a ucelené soukoly monetární a fiskální politiky. My musíme také ehm, přimět členské státy k tomu, aby připustili více Evropy v jednotlivých oblastech. Jak to dosáhnout? Děkuji, paní Daty. Paní Daty má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Řecká krize nás vede k tomu, abychom měli koordinovanou ekonomickou politiku na evropské úrovni. To je první věc. Minulý týden, pane předsedo, jste svolal ministra financí eurozóny, abyste diskutovali, jak jste připomněl, o technikách pomoci Řecku. Jsme v eurozóně spojeni v dobrém i ve zlém. A dnes je pravda, že tato podpora rozhodně Řecko nezbaví zodpovědnosti. Musí být i nadále velmi náročné při uplatňování svého konsolidačního plánu. Vy jste hovořil o eventuálních řešeních. Řekl jste, že je to jasné, bude to bilaterální pomoc eurozóny a také pomoc Mezinárodního měnového fondu. Ve světle schůzky euroskupiny, pane předsedo, co nám můžete říci, jakým směrem by se měly ubírat členské státy? Máte nějaký harmonogram ohledně pomoci Řecku? Lituji velice, ale měli jste, měla jste 45 minut. Já jsem jen chtěla dokončit. Chtěla bych, abyste reagoval na kancléřku Merkelovou, pokud o vyloučení z eurozóny a také na reakci Řecka na Německo. Velice lituji, říká paní předsedkyně, ale nemůžeme takto pokračovat s tolika otázkami um, u každé, eh, každého tazatele. To znamená, když se někdo další opět zeptá na několik věcí, tak ho přeruším. Paní Kracar. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, k tématu Řecko. Ministr jasně řekl, že se nebude žádat o žádné peníze, o žádnou finanční pomoc. Řecko jednoduše by chtělo, aby bylo vysláno jasné poselství finančním trhům, že a, a v důsledku toho by se snížily a, úrokové sazby. Řecko totiž potřebuje si půjčit na finančních trzích. Opatření ale doposud finanční trhy nepřesvědčila. Řecká situace, řecký program a ani strategie společenství. Jak si myslíte, že by tedy podpora Řecka měla vypadat? Aby skutečně finanční trhy tuto pomoc požadovaly za dostatečnou. Jaká opatření je možná udělat, aby to stačilo? Robert? Euh, v celé měnové oblasti jsou eh, asymetrické vztahy mezi jednotlivými subjekty. Takže zisky některých odpovídají deficitům jiných, jako například v rámci USA, tam máme některé výkonnější státy, některé státy, které tak eh, vytíženy nejsou. Například Kalifornie, Tam má větší dluh než Řecko v absolutních číslech většina toho v USA je financováno Číňany. Ale Číňani v Evropě to jsou svým způsobem Němci. A já, paní předsedkyně, chci říct jednu věc. Máme měnovou unii, kde není ekonomické vládnutí ani rozpočet. Měli bychom mít alespoň vnitřní trh pro eurobondy aby se všichni mohli refinancovat. Thank you, Filip. Děkuji, Filip. Euh, eh, vítejte v Bruselu, pane Junckere. Mám velmi jednoduchou otázku. Musíme vyřešit rozpočtovou rovnici členských států a musíme se vrátit k udržitelnějším eh, veřejným financím. Jak dlouho to budeme dělat tím, že nebudeme pracovat na příjmech a pouze hlídat výdaje. To znamená, jakým způsobem nám to půjde bez daňové konvergence mezi členskými státy. Děláme to pro DPH, proč ne pro ty ostatní daně? Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, srdečně děkuji. Vy jste ve svých odpovědích byl velice jasný, pokud jde o mechanismus podpory pro Řecko ze strany EU. Řekl jste, že pokud to bude nutné, ano. Já bych se chtěla zeptat, co to znamená, pokud to bude nutné. Evropská rada 11. února eh, vydala stanovisko a poté Řecko šlo na trhy eh, později, aby, si, aby získalo půjčky, ale bylo jasné, že úrokové sazby jsou stále ještě vysoké. Řecko musí tedy se snažit hledat jiná řešení mimo Evropu, aby mělo možnost získat výhodné úvěry, ale jaký vliv to bude mít na eurozónu celkově? Beres Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem šokována tím, že poslední ECOFIN přijal opatřování, opatření, které požadovalo stažení nekonvenčních opatření z trhu práce, aniž by konzultovat odpovídající ministry v Řecku. Od eh, října roku 2008 se viděli, že tato hypotéza by mohla být na stole a vím, že by bylo v té době mnohem vhodnější dát možnost využít článku 122. Všichni by byli klidnější a měli bychom lepší situaci, jak čelit tedy řeckému problému. Každý se teď obrací na pakt růstu a stability. Aby byl ještě represivnější, nemůžeme udělat takovou bilanci a říci, že se zde vlastně zhoršuje situace rozdílu v konkurenceschopnosti, ale že pak růstu by neměl být represivním nástrojem, ale kooperativnějším nástrojem. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Minulý týden Jose Maria Rolden eh, ze španělské banky poukázal na zadlužení stavebnictví ve Španělsku. 450 tisíc milionů, tedy miliard eur. To je 45 španělského HDP. A zároveň předseda obchodní komory Španělska poukázal na to, že tři, při nejmenším 30 eh, tohoto eh, objemu nikdy nebude získáno zpět. Eh, stane se Španělsko dalším velkým problémem pro euro? Pan Juncker? Pan Triše by měl být za několik minut před dveřmi, takže máte ještě pár minut času na odpověď. Ale může vstoupit Můžeme ho nechat vstoupit. Paní předsedkyně nebude odpovídat na všechny otázky, protože na některé už jsem odpověděl buď plně, nebo částečně. Takže nebudu se vracet k tomu, co už jsem říkal. Chtěl jsem pouze říci k Řecku a abych eh, zahrnul svůj názor protože mnoho otázek se vracelo k aspektům, eh, o nich jsem už hovořil. Za prvé, Řecko musí uplatňovat eh, program rozpočtové konsolidace, který Řecku umožní oživit své veřejné finance a ozdravit je. Za druhé, Řecko, stejně tak jako vláda, tak i parlament, eh, zahájilo věrohodná, důvěryhodná opatření, které jasně ukazují, že Řecko je schopno a odhodláno ozdravit své veřejné finance. Za třetí, pokud by finanční trhy měly dál spekulovat proti Řecku, i když Řecko udělalo a udělá všechno, aby ozdravilo své veřejné finance, tak eurozóna musí být připravena a bude připravena, aby Řecku pomohla na základě nástroje, který zatím nemusíme do detailu představovat dnes, ale který musíme mít k dispozici až nastane čas. Za čtvrté. Veškeré myšlenky, které se týkají vyloučení země z eurozóny, to jsou myšlenky, které nemají žádný podklad. Rozhodně nikdo nenavrhl vyloučit Řecko z eurozóny. Všechny řeči, které se ubírají tímto směrem, se netýkaly řeckého případu, ale instrumentu, který by Evropská unie nebo eurozóna tedy konkrétně měla vytvořit do budoucna. Já si myslím, že přirovnání s členskými státy, se spojenými státy jsou částečně pravdivé, částečně špatné, protože uh, USA to je centrální stát, který má centrální vládu, centrální pravomoci a Evropa a eurozóna ne. Nemá k dispozici takovéto nástroje, které mohou využít centrální vlády. My máme pak růstu a stability, který nahrazuje, protože nic jiného nemáme, nic lepšího nemáme, tu centrální vládu, kterou nemáme. A to mě vede k vám, pane abych vám řekl, že ano, potřebujeme minimum harmonizace v oblasti daňových příjmů. Udělali jsme to v roce 1991 v oblasti DPH a spotřební daně. A měli bychom to udělat i v jiných daňových oblastech. aniž by se tím poškozovala zdravá konkurence mezi jednotlivými členskými státy měnové unie. Roberte, já jsem navrhl vydání eurobondu před třemi lety. Nebyl jsem vyslyšen. Měl jsem spoustu příležitostí upozornit eh, své partnery v diskuzi na to, že takovýto nástroj by býval byl užitečný. Nic se s tím nestalo. Teď se to snažíme vyřešit tím, že chceme vytvořit Evropský měnový fond. Já jsem pro tuto novou instituci. Neřeším otázku, zda bychom měli nebo neměli pozměňovat smlouvu, nebo zda můžeme najít řešení tohoto typu v rámci existujících mechanismů. To je debata, která nemusí být vedena dnes, nicméně příště musíme mít k dispozici nástroj, který budeme moci využít, aniž by to vedlo k nějakým dramatům a vyvolávalo otázky principu, jako ty, které v současné době vyvstávají. Musím říci, že ano, musíme dokončit vnitřní trh proto, abychom měli pevnější, konsolidovanější konstrukci. Já jsem to řekl, říkal a říkám to i v budoucnosti, že článek 122 není právním základem, na kterém bychom mohli založit eh, pomoc Řecku. Paní Daty bych řekl, že ji podporuji v tom, že Řecko je jako první zodpovědné za ozdravění svých veřejných financí. Já jsem říkal, že platby ze strany euroskupiny by měly být připraveny v případě, kdyby Řecko mělo nějakou naléhavou potřebu finanční podpory ze strany jiných členských států eurozóny. A pokud jde o myšlenku vyloučení platby ze strany eurozóny, to já už jsem odpověděl. Řekl jsem, že jsem byl proti a že pokud zde nebudeme mít mechanismus, který umožní něco takového vyloučit, tak bychom měli mít taky mechanismus, který by měl umožnit členu eurozóny sám vystoupit. A tato dvojí změna vyloučit někoho a dát někomu možnost, aby dobrovolně odešel, to by destabilizovalo měnovou unii jako takovou a to si rozhodně nepřejeme. Já se snažím také respektovat Evropskou centrální banku a předám jim slovo na minutu přesně. Very much and, and I'm sorry. Děkuji mnohokrát a je mi líto, že jsme vtěsnali do uh, časového limitu tolik otázek na jednou a tím uh, jsme vám skutečně znesnadnili uh, odpověď. Na 4. října uh, letošního roku je plánovaná další rozprava s vámi a děkujeme mnohokrát za vaši účast. There'll be a short interlude. A nyní si uděláme krátkou přestávku dvou, tří minutovou. Okay, everybody. If... Prosím všechny, aby se usadili. Je to těžké, když máme tak vážené hosty jednoho hned za druhým. Nyní bych chtěla přivítat prezidenta Evropské centrální banky, kterého všichni dobře znáte. Díky pravidelnému měnovému dialogu Samozřejmě očekáváme, že se bude hovořit o případu Řecka v rámci našeho schromažďování informací o situaci v této zemi. Jako obvykle pan Triše bude hovořit asi 15 minut a poté budeme mít otázky a odpovědi podle tradičního formátu měnového dialogu. S ohledem na nedávnou zkušenost, prosím vás, neklaďte příliš složité a dlouhé otázky, protože poté se další kolegové nedostanou ke slovu nebo nebudou mít dostatek času. A také to umožní panu Tršetovi, aby odpovídal správným způsobem. A takže vítám vás ve výboru, předávám slovo, pane prezidente. A děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážená předsedkyně, vážení členové výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, je pro mě velkou ctí, že s vámi zde dnes mohu být v rámci prvního pravidelného slyšení v roce 2010. Během posledních eh, měsíců od poslední schůze v prosinci 2009 Hospodářství eurozóny jako celku se postupně zotavovalo, ale stále ještě jsou zde některé otázky, které souvisí s některými zeměmi a vývojem na finančních trzích, eh, které dávají podněty pro diskuzi o špatném fungování eurozóny. Z tohoto důvodu je dnešní diskuze eh, právě správná. Vidíme, jaká, jaké výzvy v současné době existují kvůli hospodářské krizi pro evropskou hospodářskou politiku. Vidíme, co to znamená nakládat odpovědným způsobem s hospodářskou a měnovou politikou. Stabilita společné měny je odpovědností všech. Dnes, jak tomu chce tradice, zahájím své vystoupení ohodnocením hospodářské situace a budu věnovat zvláštní pozornost postupnému stažení nekonvenčních opatření přijatých v průběhu krize. Později přistoupíme ke dvěma tématům, na nichž jsme se dohodli, ohledně především rozpočtové politiky a nerovnováhy ve světě. Nejdříve pokud je o hospodářský a měnový vývoj. Jak jsem zmínil od poslední schůze v prosinci, hospodářské a finanční podmínky se nadále zlepšovaly, ačkoliv jenom mírným tempem. Hospodářská aktivita podle odhadů vzrostla o žádná celá 1% mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím minulého roku. Poslední informace potvrzují, že můžeme očekávat mírné oživení v současném roce. To odpovídá také projekcím zaměstnanců ECB. A další instituce rovněž předpokládají, že Roční růst by v roce 2010 měl dosáhnout asi 1% a posílit v roce 2011. Rada guvernérů se domnívá, že rizika pro tento výhled jsou vyvážená. Ale jak už se předvídalo minulý rok, oživení bude nerovnoměrné mezi jednotlivými regiony a odvětvími a také v čase. Stále převládá velká nejistota. Pokud jde o vývoj cen, nadále vidíme nízkou inflaci a nízké inflační tlaky v posledních měsících. Inflace v únoru 2010 dosáhla žádná celá 9 Výhled pro inflaci odpovídá cenové stabilitě a rizikům a rizika pro tento výhled jsou vyrovnaná. Konkrétně očekáváme, že inflace zůstane v nejbližší době kolem 1% a zůstane mírná také eh, v dlouhodobějším výhledu eh, s ohledem na malé oživení poptávky. Měnová analýza nadále potvrzuje eh, nízké inflační tlaky ve střednědobém výhledu, jak se odráží v ve slabém rozvoji likvidity a úvěru. Růst půjček podnikům by měl nadále být slabý, zatímco roční růst půjček domácnostem je kladný a posiluje. Tento vývoj odpovídá tomu, co jsme pozorovali v minulém obchodním cyklu. Budeme sledovat velice eh, pozorně vývoj úvěru v následujících měsících. Neexistuje, neexistují žádné důkazy týkající se nedostatku úvěru v eurozóně jako celku, ale situace mezi jednotlivými zeměmi, odvětvími a, eh, a společnostmi je odlišná. A Omezení o růstu úvěrů nebo půjček jde ruku v ruce se závažností krize v roce 2009. Inflační očekávání ve střednědobém až dlouhodobějším výhledu eh, jsou eh, ukotvená s ohledem na naše snahy udržet míru inflace pod, ale blízko dvěma procenty. Rada guvernérů na začátku tohoto měsíce rozhodla, že ponechá nezměněné základní úrokové sazby. Měnové pobídky vycházející ze snižování úrokových sazeb v minulém roce se přenesly na úrokové sazby na trhu. A tento přenos eh, proběhl také, pokud jde o sazby bank vůči domácnostem a podnikům. Tento přenos je třeba vidět v kontextu nestandardních opatření, které ECB provedla. Tato opatření zahrnují především poskytování likvidity bankám se splatností jeden rok proti zárukám. Tato opatření umožnila dostupnost likvidity pro banky, posílila peněžný trh a posílila také přenos snižování sazeb, úrokových sazeb. S ohledem na hospodářské a měnové hodnocení se Rada guvernérů rozhodla, že postupně bude ustupovat od některých zvláštních opatření. Nechceme podporovat závislost. Banky musí opět převzít svoji zprostředkovatelskou roli a měly by k tomu mít eh, veškeré pobídky. Operace se splatností 12 měsíců už byly zrušeny a operace se splatností 6 měsíců, eh, která bude poskytnuta příští týden bude poslední takovou operací. Zároveň chceme znovu zavést tendry s variabilní sazbou pro řádné operace s tříměsíční splatností a to od konce dubna. Zároveň chceme, aby bankovní systém eurozóny měl neomezený přístup k refinancování ze strany centrální banky. Budeme poskytovat likviditu prostřednictvím krátkodobých operací se splatností jeden týden až jeden měsíc. A v tom budeme pokračovat až do poloviny eh, října a to by mělo pomoci podporovat poskytování úvěru. Nyní, eh, pokud jde o dlouhodobější eh, měnovou politiku, vím, že to je téma, které vás zajímá. Jde především o vztah mezi měnovou politikou a ceny aktiv. Finanční krize oživila opět diskuzi o vztahu mezi měnovou politikou a bublinami cen aktiv. Tato diskuze se soustředí na zcela jednoduchou otázku. Měla by měnová politika mít za cíl zabránit eh, vzniku bublin, pokud jde o ceny aktiv? Tato otázka nemá žádnou jednoduchou odpověď, ale měnová politika ECB se snaží o to, abychom dokázali čelit výzvám, které souvisí s, neudržitelný, s neudržitelným rozvojem cen aktiv. Náš mandát je udržovat cenovou stabilitu ve střednědobém výhledu. Dlouhodobá neudržitel, dlouhodobé neudržitelné finanční trendy a netypické výkyvy v oceňování rizik mohou představovat riziko pro cenovou stabilitu. Je nutné sledovat nerovnováhu na trzích s aktivy a úvěry. Naše měnová politika musí být schopna takovou tu nerovnováhu identifikovat a včas reagovat na dlouhodobější rizika pro cenovou stabilitu. Je třeba, abychom reagovali také preventivně. Tím přispějeme k finanční stabilitě. Naše měnová analýza se soustředí na monitorování likvidity a úvěru a dělá přesně to, co je třeba. Je to strategický, strategický rámec, který zahrnuje implicitní strategie, jak předcházet nadměrnému růstu ceny peněz, úvěrů a aktiv. Úsudek je samozřejmě zcela zásadní, pokud jde o sledování dynamiky vývoje cen aktiv. Evropská centrální banka má odpovídající expertízu, pokud jde o hodnocení rizika pro cenovou stabilitu. Tato expertíza se ukázala jako nesmírně důležitá během finanční krize. Dovolte, abych se nyní věnoval fiskální politice. Jak víte, podpora fiskální, finančnímu sektoru a e, rozpočtové rozvolnění v kontextu finanční a ekonomické krize způsobila ve většině eurozóny e, značné fiskální nerovnováhy. Většina zemí v eurozóně překročila 3% referenční hodnotu pro e, deficit. Za těchto okolností pak růstu a stability, který má dohlížet na zdravé a udržitelné fiskální pozice by měl být přísně dodržován. Evropská centrální banka vyzývá eh, vlády, aby skutečně eh, dodržovali svůj závazek, eh, pokud jde o plnění těchto ustanovení. Národní politici by měli považovat fiskální konsolidaci za svou hlavní prioritou v kontextu probíhajícího ekonomického zotavování a měli by se snažit, aby deficit snížili pod 3 HDP v souladu s doporučeními ECOFINu. Na základě eh, aktuálních údajů eh, paktu, eh, pardon, programu stability zdá se, že vlády jsou na správné cestě. Pokud jde o skladbu fiskální úpravy, e, vítáme důraz na e, výdajovou stranu, protože e, rozsah veřejného sektoru výrazně narostl během krize a e, protože výdajová konsolidace se osvědčila jako ta nejefektivnější. V tomto kontextu vítám iniciativu Evropské komise, strategie Evropa 2020 a samozřejmě i silnější roli skupiny v rámci multilaterálního dohledu nad zeměmi, což už dávno mělo být zavedeno. Současně ale je důležité, aby fiskální dohled v rámci paktu růstu a stability zůstal samostatným procesem. Eh, úspěšný exit ze silné fiskální expanze v důsledku eh, krize eh, bude si vyžadovat ambiciozní opatření a politickou vůli. Jsem si jist, že evropská fiskální politika a politici jako takoví uspějí v obnově udržitelnosti v rámci veřejných financí. Úsilí úsilí o tyto úpravy, které vynaložila například irská vláda a aktuálně řecká vláda, jsou slibným prvním krokem. Několik slov nyní k eh, reakci, politické reakci na nerovnováhu. Jedním nebo jednou z hlavních hybných sil finanční krize byly výrazné globální externí nerovnováhy. Tyto nerovnováhy vedly k masivním eh, tokům eh, kapitálu nebo přítokům kapitálu do eh, deficitních zemí. Ale tyto mm, toky kapitálu byly částečně financovány vydáváním finančních nástrojů, které ale byly posléze během krize znehodnoceny. Tyto nerovnováhy odráží eh, nedostatek střednědobé orientace na stabilitu a udržitelnost makroekonomické politiky v klíčových ekonomikách, které teda mm, vykazují deficit či přebytek. Eurozóna nepřispěla eh, dostatečně k posil k posilování nebo nápravě těchto globálních eh, nerovnovách. Eh, běžný účet eurozóny se stále eh, drží v rámci rovnovážného stavu. Tato krize způsobila i redukci eh, globálních nerovnovách, ale korekce tohoto stavu je cyklická. Některé, některé důležité strukturální faktory, mm, eh, které vedly k neudržitelnému eh, stavu, respektive neudržitelné nerovnováze, přetrvávají. A je to riziko, eh, že neudržitelné globální nerovnováhy se mohou opět objevit ehm, v dohledné době. Eh, vyloučit to by vyžadovalo velmi přísné úpravy v klíčových ekonomikách, deficitních i přebytkových. Eh, rozhodnutí G20 vytvořit proces vzájemného posuzování svých ehm, vzájemného posuzování makroekonomické a strukturální politiky samotnými členy je stěžení. Ehm, tento proces, aby byl úspěšný, vyžaduje skutečně vzájemný dohled jednotlivých eh, zemí. Závěrem bych chtěl říci, že makroekonomické nerovnováhy ehm, se nevztahují pouze na globální úroveň, ale také se vyskytují v rámci eurozóny. Tato nerovnováha je nadále výzvou a eh, odráží nedostatek úprav či reform v řadě členských států. Je nezbytné, aby země, které jsou takto dotčené, sladili eh, své, svůj dohled nad eh, náklady a konkurenceschopností nákladů se strukturálními reformami a fiskální konsolidací. A aby to bylo zcela v souladu s principy, eh, které jsou základem měnové unie. Děkuji za pozornost. Uh, thank you very much. Uh, Mnohokrát děkuji. Jako obvykle otázky 1,5 minuty, odpovědi 3,5 minuty. Nejdříve Jean-Paul Kozé z první otázka. Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane prezidente, za vaše vysvětlení. Pokud dovolíte, tak stejně jako panu Junkerovi před chvílí vám řeknu, že naši spoluobčané už v tom nemají velký přehled globálně mají důvěru v euro, myslím si, že mají i dobrou představu o Evropské centrální bance, ale v současných otřesech už to dobře nechápou, jestli žijeme v solidárním prostoru s jednotnou měnou, anebo zda znovu vedeme spory mezi sebou ohledně toho, jak řešit problémy naší zóny. Já znám vaši pozici a cením si toho, tu pozici, kterou jste zaujal veřejně. Pouze bych se vás rád zeptal, abyste nám řekl, jak se díváte na přijatelné podpory pro Řecko nebo pro jakýkoliv jiný stát, který by se nacházel ve stejné situaci. A za druhé, částečně už jste to zmínil, abyste nám řekl, zda si nemyslíte, že je nutné posílit preventivní aspekt paktu stability a růstu, opatření, která mohou být přijata v rámci potíží, přicházejí někdy až příliš pozdě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši otázku. Budu se snažit eh, o co největší stručnost. Za prvé, Evropská centrální banka vždy velmi lpěla na rozpočtové moudrosti. Okázali jsme to v obtížném období, protože v roce 2004-2005 eh, byla doba, kdy se řada zemí chtěla vymanit z paktu stability a růstu. A já sám vám říkám, že dvě nebo tři velké země eurozóny v té době byly toho názoru, že by se měl oslabit dosah paktu stability a růstu. My jsme tento pakt velmi tvrdě hájili a vždycky jsme to říkali, že v hospodářské a měnové unii jsou tři písmena. My jsme zodpovědní za měnovou unii, ale potřebujeme i unii hospodářskou. A srdce hospodářské unie, to je rozpočtová moudrost a dohled, dohled dohled těch eh, ostatních zúčastněných eh, a dohled členů nad tím, co dělají ostatní, je zásadní. A dnes máme jasný důkaz, a my jsme to vždycky říkali, v obtížných obdobích, eh, že pokud se zanedbá význam rozpočtové moudrosti a uměřenosti, tak si připravujeme velké problémy pro budoucnost. Takže já plně souhlasím s vaším pocitem, že musíme udělat vše pro to, aby pakt stability a růstu, který byl reformován právě proto, aby se posílila preventivní složka a ne proto, aby se oslabila ta sankční složka, tak tento pakt stability a růstu musí být eh, přísně uplatňován. I dnes. Pokud je o současnou situaci, řeknu vám několik věcí. Já si myslím, že verbální disciplína je velmi důležitá. Ta nedorozumění, k němž dochází, jsou způsobena také tím, že je zde celá řada různých prohlášení. Já bych byl rád, kdyby se jednotlivé instituce zamyslely a teprve potom co nejasněji vyjádřili své stanovisko. Jako tomu bylo například na posledním samitu šéfů států a vlád, který vyjádřil jasné stanovisko. To bylo velmi dobře pochopeno ze strany všech a navíc po něm následovaly činy. Nová rozhodnutí přijatá řeckou vládou za situace, kterou všichni známe a víme, jak je složitá. K té vaší třetí otázce, která se týká podmínek podpory. Podle mého názoru je třeba respektovat následující podmínky. Ze všeho nejdříve nesmíme směšovat transfer nebo subvenci a půjčku, jakou dělá Mezinárodní měnový fond. Jedná se prostě o půjčku, která by neměla obsahovat žádné dotační prvky. A myslím, že zde občas dochází k takové záměně mezi dotací, transferem a půjčkou. V očích Evropské centrální banky je jediná možnost a sice půjčka. Za druhé, je velmi důležité, aby nad rámec normální aplikace Paktu stability a růstu platila ještě další zvláštní podmínka, která bude velmi přísná. A já si myslím, že nedávná rozhodnutí přijatá řeckou vládou, která jsme my sami označila, nebo já sám jsem označil za odvážná, a na radě guvernéru Evropské centrální banky jsme je označili také za přesvědčivá. Jsou součástí této podmínky, která byla požadována ze strany hlav států a vlád eurozóny. Další velmi důležitý prvek je pro podporu, která nebude mít podobu žádných subvencí nebo dotací je, že země opravdu potřebuje takovouto podporu. Jedná se o mimořádnou situaci, která se musí nutně řešit, ne o nějaké běžné problémy, potřebujeme opravdu aby to byla mimořádná situace a tato mimořádná situace musí působit problém celé eurozóně. Jako to řekli hlavy států a vlád ve svém prohlášení. To jsou podmínky, které podle Evropské centrální banky platí pro takovouto podporu. Je to tedy podpora ne ve formě subvencí nebo dotací, která je doprovázena velmi přísnými podmínkami, jako jsou ty, které jsem popsal, a musí tam být prvek stabilizace celé eurozóny. Já vím, paní předsedkyně, že hovořím příliš dlouho. Musím se omluvit. Je mi líto, že jsem přetáhnul. Ale já nechci, aby otázky a odpovědi byly méně zajímavé. Nyní paní Portman Kohl. Je tady? Ano. Děkuji, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji také prezidentovi Trišetovi za to, že mezi nás přišel. Já bych ve své otázce se chtěla vrátit tomu, co, o čem jste hovořil, tedy k preventivní části stabilitu, eh, paktu stability a růstu. A to, že by tato část paktu stability a růstu měla být posílena, že je třeba pakt stability a růstu přísněji aplikovat. Francie a Německo v relativně dobrých časech řekli, že by mělo dojít k oslabení paktu stability a růstu. V současné době se hovoří o bankovním dohledu a rada dosáhla kompromisu. A v současné době krátce po krizi stojí národní zájmy v popředí. Vy jste řekl, že preventivní část paktu stabilita a růstu musí být posílena, ale co konkrétně tím myslíte? Jak daleko je možné říci? Musíme jít tak daleko, že budeme zasahovat například do politiky hospodářské soutěže? A tam je kompetentní komise a členské státy. Nebo máte nějaké jiné nápady, jak je tedy možné posílit tuto preventivní část paktu stability a růstu? Thank you very much for your... Mnohokrát děkuji za vaši otázku. Chtěl bych zdůraznit, že máte naprostou pravdu, že v určité době i země, které to obvykle nedají, nedělají, požadovaly oslabení paktu stability a růstu. V lednu 2005 to bylo publikováno a hovořilo se o tom, že a úspěšnost hospodářství není možné měřit pouze tou hodnotou deficitu a že tento indikátor je neadekvátní. Tehdy se hovořilo o tom, že nejlepším kritériem by byla správná politika pro růst a zaměstnanost, za kterou by byly odpovědné sami členské státy. Ano, to bylo něco, o čem se hovořilo v době, a která byla příznivější než dnes. My jsme o tom hodně přemýšleli. Myslím si, že hlavním problémem, pokud jde o prevenci, je, aby každý členský stát eurozóny, ale také každý stát 27, eh, protože pakt stability a růstu se týká 27, ale uvnitř eurozóny jsou sankce Ale pravidla paktu a stability růstu platí v 27 členských státech. Hlavním problémem je to, abychom měli země, které budou tlačit morálním způsobem na ostatní země eurozóny a Evropské unie, které nedodržují pravidla. Každý z nás může ovlivnit eurozónu jako celek. Vidíme to v praxi. Každá vláda je odpovědná za eurozónu, především pokud jde o vládu, která je členem eurozóny. Já se domnívám, že to odhodlání eh, tlačit morálním způsobem je velice silné. Samozřejmě si můžete určitě představit užívání dalších opatření, jak jste sama řekla, eh, v některých dalších oblastech, například pokud jde o transfer dotací to jsou věci, o kterých eh, můžeme přemýšlet, abychom vystali jasný signál. Ale já si myslím, že je třeba si uvědomit, že je nutné, aby zde existovala odpovědnost a aby zde existoval závazek, pokud je o dodržování pravidel paktu. Eh, je třeba, aby zde byl tlak ze strany ostatních států. Paní Kracer? Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, já se nyní dostávám k tématu, které jste eh, zmínil. Cíl Evropské centrální banky spočívá eh, v tom, eh, že Evropská centrální banka se nyní snaží ustupovat od speciálních opatření. Pokud jde o Řecko, Evropská centrální banka by přijala úrokově zvýhodněné dluhopisy Řecka, pokud by bylo třeba podpořit Řecko s ohledem na problematickou hospodářskou situaci a fiskální situaci? Děkuji. We accept as collateral ano. on the basis of our ano, jistě bychom eh, akceptovali řecké státní dluhopisy na základě stávajících pravidel, která máme. Pokračujte. Pane předsedo, já jsem měla na mysli toto. Jestliže podpůrná opatření eh, budou opět pozastavena, eh, jak bude s Řeckem nakládáno? Nemluvím nyní o současnosti, ale jestliže teda ta mimořádná podporná opatření doběhnou. Eh, domníváte se, že poté by bylo možností, aby Evropská centrální banka nabídla Řecku zvláštní zacházení, protože Řecko bude asi i nadále potřebovat více podpory než ty ostatní země, které nebyly zasazeny tak výrazně krizí, jak právě Řecko. Tak v současné době jsem kvalifikoval rozhodnutí přijata eh, řeckou vládou a očekáváme, že budou eh, v plné míře implementována eh, s rozhodností a domníváme se, že jsou eh, jak přesvědčivá, tak i odvážná. A rovněž očekávám, to je teda mm, náš odhod, odhad, pracovní odhad Evropské centrální banky, že pozorovatelé, účastníci trhu a vůbec všechny finanční instituce postupně si budou uvědomovat, že to skutečně je přesvědčivé. A domnívám se, že nebudeme mít potíže poté, co eh, pozastavíme už ty, ta mimořádná opatření pro eh, kolaterální pro jistoty nebo zároky, záruky. E, jinak bychom samozřejmě snížili e, Řecku rating. Jestliže se bude zdát, že tento pracovní odhad je příliš optimistický, ale já se nedomnívám, že tomu tak bude, tak se na tu situaci podíváme ještě jednou. Ale v této chvíli to je můj pracovní odhad. A opět opakuji, domnívám se, že vzhledem k přijatým opatřením, by ta věrohodnost toho ozdravného programu měla být postupně akceptována eh, a považována za hodnověrnou. Pane předsedo, já mám tři velmi stručné otázky. Vy jste se dotkl poskytování úvěrů v rámci Evropské unie, eurozóny, v členských zemích. Samozřejmě, že v těch úvěrových podmínkách se eh, zrcadlí i situace členských zemí, ale dochází též ke zkreslování eh, vlivem spekulací. Eh, shledáváte zastávající situace aktéry nebo produkty, které přispívají k takovýmto nepřijatelným zkreslováním a co proti tomu dělat. Za druhé, jsou politikové, kteří hovoří o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 Řecko má být eh, vyloučeno z eurozóny nutně, eh, takže máme zde co dočinění eh, s jakousi eurozónou à la carte, kde se dá libovolně vstupovat a vystupovat. Já jsem mm, žil v domnění, že máme jaký, jakýsi aký komunitér, který jasně stanovuje pravidla pro eurozónu. Takže jak to vidíte? Třetí otázka. Vy jste se dotkl určitých nerovnovách, které se projevují i uvnitř eurozóny, uvnitř uvnitř Evropské unie. Jsou zde země, jež mají vysoké vývozní přebytky, anebo země, které mají vysokou produktivitu, anebo obojí, vysoké vývozní přebytky a vysokou produktivitu, eh, jak mají jednat zastávající situace tak, aby jejich chování bylo hospodářské ekonomicky a politicky rozumné z pohledu Evropské centrální banky zastávající situace. Děkuji. Thank you very, very much. Eh. Děkuji mnohokrát. Eh. První otázka. K těm eh, spreads a druhá otázka k eh, přináležitosti do eurozóny či nikoli. A třetí otázka týkající se přebytku a vysoké míry produktivity a relativní konkurenceschopnosti některých zemí. Takže k první otázce. Dovolte, abych eh, se zdržel obvinování trhů nebo jednotlivých nástrojů nebo abych teda obvinoval eh, instituce eh, CDS a tak dále. My tady máme eh, patrně problém. Je nutno ztransparentnit trh a také finanční instituce, včetně nebankovních institucí, včetně eh, velmi vlivných institucí, eh, které musí být mnohem transparentnější a také eh, finanční nástroje, včetně derivátů, musí se stát transparentnějšími. To je proces, který vlastně jsme již zahájili skrze G20 a další instituce a mm, je co dohánět. Nicméně na tomto pozadí bychom eh, neměli eh, zapomínat na ten eh, komplexní obrázek situace v eurozóně. Já věřím, že jestliže zastávající situace a nyní všichni účastníci jednoznačně uznají to, oč usiluje Řecko, tak e, zjistíme, že ty nerovno, ta nerovnováha na trhu se e, e, narovná a že se situace uklidní. Ale to neznamená, že to beru na lehkou váhu. Je to velmi vážná otázka. Dále, příslušnost v eurozóně či vyloučení z eurozóny. Eurozóna není k mání à la carte. My vstupujeme do eurozóny abychom nesli společný osud. A to znamená, že všichni ti, kteří jsou členy v eurozóně, tam vstoupili na základě rozsáhlého a mnohostranného koncenzu. Opět ve francouzštině. Wir teilen ein... Sdílíme společný osud. We share a destiny. E, ještě jednou sdílíme společný osud. E, já jsem již uvedl, že považuji hypotézu vystoupení z eurozóny za absurdní, což je mimochodem i z právního hlediska nemožné. Takže dnes to není obce, neznamená to, že to nebude otázkou uh, zítřku, ale není to v souladu s podstatou eurozóny dneška. A opět, je-li tady co dohánět, tak je to právě ten pocit odpovědnosti. Zde musíme přitlačit odpovědnost, kterou přebírají bez zaváhání jednotlivé země vůči jim jiným, které se nechovají správně. A pokud jde o země, jež mají konkurenceschopnost, která je dobrá, a také eh, únosné přebytky nebo deficit přebytky eh, běžného účtu, tak myslím, že je není nutno kritizovat jsou takové tři či čtyři země v eurozóně, které vykazují v průběhu posledních 11 letech eh, přebytky běžného účtu. Obvykle vykazují také míru inflace pod, průměru, pod průměrem. A během prvních 12 let existence eura je zde inflace e, ve výši 1,95 A to je velmi e, důvěryhodná zpráva. My bychom teda tu cenovou stability, stabilitu byli splnili tak jako tak, ale jestliže by některé země měly vyšší míru inflaci, pak by naše měnová politika musela být ještě tvrdší. A toto si musí uvědomit všechny země. Byli bychom museli mít e, přísnější nebo tvrdší měnovou politiku, jestli by se některé země nechovaly tak, jak se chovaly. Mám na mysli nejenom Německo, ale i jiné země, menší země. A to tež se týká přebytku běžného účtu. Kdyby nebyli měli přebytek běžného účtu, tak jak bychom mo- byli mohli financovat deficity běžných účtů jiných zemí. Takže tady je rovnováha. Není pravda, že eurozóna jako taková je v nerovnováze. Naopak, v rámci eurozóny jsme teda nepřiživovali žádné globální nerovnováhy, protože ty přebytky jedněch vyrovnávaly deficity druhých. Samozřejmě, že v rámci Eh, trvalého stavu, to není uspokojivé. My všichni bychom měli oscilovat kolem toho žádoucího průměru. Eh, to znamená, že je samozřejmě nutno poukazovat eh, nebo kritizovat nebo nabádat ty ekonomiky, které si nevedou dobře v tomto ohledu, aby Mm, usilovali o e, vyšší konkurenceschopnost a lepší rovnováhu. A já se domnívám také, že ti, kteří jsou stále nadprůměrní, že e, si budou vést takto nadprůměrně dobře i v budoucnu nebo na věky, protože situace se e, mění v eurozóně. A ostatně, pokud jde o ECB a také z hlediska inflace, během prvních 12 let existence eura, s tím, že samozřejmě ke konci roku jsme vykazovali 1,95 inflace, což je trochu lepší než eh, Německá spolková banka eh, v předchozích 12 či dokonce 20 let. Takže jsme skutečně v souladu s eh, vhodnou mírou cenové stability, která na globální úrovni eh, je vlastně v, té, v této hodnotě žádana, žádoucí. Takže znamená to, že nabádáte i jiné země k tomu, aby vykazovali přebytky dlouhodobě? Ne, nikoliv. Já bych spíš řekl, že z dlouhodobého pohledu všechny země a eh, všechna národní hospodářství s tím, že samozřejmě musíme brát v úvahu demografii. Země, která má nepříznivou demografii, eh, samozřejmě může mít určitý přebytek eh, běžného účtu a eh, země naopak, která má velmi dem- dynamickou demografickou situaci, má zase jiné hodnoty. Ale faktem je, že všechny země by se měly pohybovat kolem teda ehm, průměrné inflace eurozóny a opět teda je nutno přihlížet k jejich demografické situaci. Ale Domnívám se, že celá eurozóna by měla usilovat o rovnováhu. To je skutečně vhodné pro eh, velkou eh, ekonomickou eh, jednotku v současném globalizovaném světě. Děkuji. Zdá se, že zde dochází k inflaci, pokud jde o čas. Další řečník. Pane Trišete, před pěti lety si pamatuju, že jste bránil pakt stability a růstu, když některé členské státy poukazovaly na to, že by měl být oslaben. Ale nevzpomínám si, že by banka protestovala, když se ministři rozhodli, že by neměl být přijat návrh komise, aby byl prováděn audit a veřejných financí pokud jde o dohled, pokud se podíváme na MMF, máme zde Evropskou centrální banku, která hovoří s centrálními bankéři, komise hovoří s ministry. Ale proč nehovořit více s nezávislými ekonomy, s opozicí a tak dále? protože tím bychom byli schopni získat více informací. Jste spokojen s postupy, které jsou prováděny v kontextu s postupem týkajícím se nadměrného deficitu? Odpověď. Když se hovořilo o kontrole a auditu na místě a o kontrole daných údajů. Tehdy jsme vedli diskuse a vím, že nyní je nutné skutečně provést odpovídající kroky. Plná transparentnost v této oblasti a naprosté odstranění hrátek z minulosti je zcela zásadní. To je, myslím, jasná věc. My jsme otevřeni jakémukoliv dialogu. My vedeme dialog s ekonomy. My se aktivně účastníme kolokvií, diskusí. A mnoho diskusí organizujeme také v našem sídle, takže jsme velice otevřeni. Účastníme se makroekonomického dialogu s odbory v Evropě. Toho se účastníme zcela pravidelně. A já se domnívám, že e, to je naše povinnost. Jsme nezávislí, jsme odpovědní zástupcům občanů a jsme odpovědní na obecnější úrovni veřejnému mínění nebo veřejnosti. Já si nemyslím, že bychom nějak eh, nevysvětlovali to, co děláme, nebo nereagovali na otázky, které nám jsou položeny. Já doufám, že jsem na vaši otázku odpověděl. Předsedkyně říká, postup při nadměrném schodku? Odpověď. A víme, jaká je situace dnes a víme, do jaké míry musíme posilovat implementaci paktu stability a růstu. Jsme ve velice komplikované situaci. Nechci být příliš negativní, pokud jde o eurozónu. V Evropě existuje určitá tendence Evropa je zastoupena mnoha institucemi, rada, komise, parlament. A je zde určitá tendence, možná, soustředit se příliš na, li, na věci, které dobře nefungují. Ano, mohly by fungovat lépe, měly by fungovat lépe, ale přesto Podívejme se na eurozónu jako konsolidované hospodářství. Já jsem řekl, že je zde určitá rovnováha, že s ohledem na globální úroveň nepřispíváme k nerovnováze. Konsolidovaný deficit veřejných financí představuje asi 7 HDP v eurozóně. Bohužel, Některé země jsou nad těmito 7%, některé jsou pod, ale průměr je 7%. Jaká je úroveň v USA? Kolem 10,5%. Takže je to o 3,5% více, než jak je situ, jaká je situace v eurozóně. Japonsko asi 10,5%. Opět 3,5% nad úrovní eurozóny. Dvě další největší ekonomiky v G7 jsou na tom takto. A pokud bych se podíval na jiné ekonomiky G7, zjistil bych podobné, že jsou na tom hůře než my, pokud je o deficit. To říkám jenom proto, že i když v některých případech dochází ke špatné implementaci, jako celek máme sebekázeň a to se hrálo určitou roli v tom, abychom se nedostali do extrémní situace, jak je tomu například v USA nebo v Japonsku, pokud jde o veřejný deficit. Silvi? No, eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že jste odvážně a v několika jazycích použil slovo společný osud. Není to pocit, který máme, když si čteme evropský tisk v současné době. Máme dokonce pocit, že někteří úplně zapomněli, co jsme udělali, když jsme si vytvořili společnou měnu. Já mám takovou filozofičtější otázku. Nechci se vzdalovat technice, ale říkáte nám, že máme společnou, společný osud, stačilo by mít pravidla a trochu peer pressure, což se nám do francouzštiny těžko překládá, aby všechno fungovalo ale aniž bych uvádala nějaké velké, velké příklady, Bůh také dal Mojžíšovi desatero na hoře Sinaji, nicméně to nezabránilo milionům hříšníků, aby hřešili. Co si myslíte, nebo proč si myslíte, že nátlak ze strany tzv. pís, který už existuje, a že ten slavnostní závazek mít společný osud nás ujišťuje o tom, že ten velký evropský projekt nebude v následujících letech nějak poškozen. A dobrý překlad do francouzštiny z toho výrazu peer pressure je pression de pair. Já myslím, že to existuje, že to pochází ze starofrancouzštiny, která ještě byla pod normandským vlivem. Já souhlasím s vámi v tom, že to, co se snažím předat ze strany Evropské centrální banky, to je samozřejmě pocit, že sdílíme mnohem více společný osud, než jsme si mysleli. A není tak překvapivé, že krize, která je nejhorší, jakou jsme prožili od druhé světové války, a která by bývala mohla být nejhorší krizí od první světové války, už jsme to říkali, kdyby nebyla přijata tak eh, odvážná rozhodnutí ze strany centrálních bank a vlád, tak možná není tak překvapivé, že tato krize funguje jako něco, co odhaluje tyto principy a my se vracíme k zásadám, které stály u zrodu naší unie. Já se k tomu vracím eh, s celou řadou kolegů a když eh, se vracím k tomu, co říkali otcové zakladatelé, že ta myšlenka sdílení společného osudu je velmi silnou myšlenkou. Můžeme říct, že i 27. sdílí společný osud a že chtěli založit svou Udy na základě prosperity a míru, takže měli sdílet nebo chtěli sdílet společný osud, který se bude vyznačovat eh, prosperitou a mírem a samozřejmě úspěch eh, byl naprosto zázračný pro všechny z nás, kteří prožili tu historickou epochu. A v současné době z filozofického hlediska, protože vy nás vyzýváte k nadhledu, vnímáme plné pochopení toho, co prožíváme. Jediná země, která reprezentuje pouze 2,5 HDP Evropské unie, to znamená pouhý zlomek eh, bohatství Evropské unie, takže tato jedna země má vliv, eh, který je vnímatelný a citelný ve všech ostatních zemích naší unie a umožňuje nám uvědomit si, že skutečně sdílíme společný osud a naše vlády jsou tedy nuceny vykonávat tuto společnou zodpovědnost, která je zásadní. Každý na sebe musí vzít svou zodpovědnost, veškerou svou zodpovědnost ve všech oblastech a ve všech obdobích. A samozřejmě to zároveň znamená vykonávat ten přátelský nátlak na ostatní vlády, které by z dlouhodobého hlediska mohly představovat nebezpečí pro ostatní země eurozóny. Abychom jedali tak, jak s tím počítají smlouvy, jak si to představili otcové zaměstnat, zakladatele a jak chceme i my sami jednat. My sami jsme federální institucí. My máme pouze jednu měnu a musíme hájit jednu měnu, její věrohodnost. A všechna naše rozhodnutí děláme za 330 milionů evropských spoluobčanů. Děkuji. Thank you. The interac- Děkuji. Interakce mezi monetární a fiskální politikou bude eh, ve střednědobém výhledu zásadní pro hospodářské oživení a z tohoto důvodu úloha ECB, EIB a dalších bank bude zásadní. Vy jste řekl, že chcete udržet inflaci pod úrovni 2% v budoucnosti. Jaký vliv bude mít snižování půjčování vlád na tuto strategii? A jaké, jakou úroveň fiskální jaká úroveň fiskální konsolidace bude nutná, aby kroky byly důvěryhodné. Myslíte si, že ECB by měla hrát roli, pokud jde o eh, koordinaci eh, pojišťování dluhů a členů eurozóny, především v následujících měsících? Mnohokrát děkuji za otázku. Pokud jde o učiněná rozhodnutí, jak víte, Máme zde řadu rozhodnutí ECOFINu, vycházejících ze zprávy komise, vycházejících z toho, že národní vlády přijaly své střednědobé programy. Jak jsem řekl v úvodu, žádáme především plnou implementaci programu, na kterém jsme se dohodli podle nové smlouvy. Totiž, že členské státy se rozhodnou a daná země, o kterou půjde, nebude mít právo hlasovat. To je tedy pravidlo, které bylo zavedeno novou smlouvou. Na základě toho se mi zdá, že máme to, co je třeba. To, co je třeba proto, abychom nepřetížili měnovou politiku, ale také proto, abychom posílili důvěru. Já se domnívám, že důvěra je zcela zásadní v současném období. Je naprosto zásadní, abychom i nadále byli schopni přesvědčit občany, přesvědčit podnikatele, přesvědčit eh, domácnosti, že mohou mít důvěru v to, že budoucnost jejich podniků či jejich domácností nebude zatížena a špatnými fiskálními postoji. Já si myslím, že to je velice důležité především v zemích, které mají v současné době problémy, ale také v ostatních zemích. Je to pravda pro eurozónu, je to pravda pro Evropu jako celek ale vlastně nejenom pro Evropu, také pro celý průmyslový svět. To už se, myslím, zmínil. Já bych varoval před tím, abychom zahrnovali ECB příliš mnohu, pokud jde o pomoc a, při koordinaci a pojišťování dluhů nebo pokud jde o toky dluhů jednotlivých zemích. Jediná věc, kterou bych chtěl říci, je, že mě překvapuje to, že mnoho zemí bylo přilákáno krátkodobými sazbami a tudíž neřešili svoji zadluženost dostatečným způsobem. To není správné, protože potom je eurozóna zranitelnější. Já si myslím, že je třeba udržovat odpovídající úroveň zadlužený. To je tedy zpráva pro všechny země. Já si nemyslím, že by bylo dobré, aby ECB nebo nějaká jiná centrální banka se skutečně zapojovala do řešení zadluženosti. Pan Šenplis. Předsedkyně se omlouvá. Chyba Pascal Kenven. Pane you, no, you're not yet, Pascal. Pane ještě nejste na řadě. Je to, eh, na řadě je Pascal Kanver. Dobrý den. Rád bych se vrátil k otázce Udo Bulmana ohledně přebytku a deficitu to je, myslím, zajímavé. Jedna z lekcí nebo z poučení, které můžeme vyvodit z krize, když se díváme na vývoj přebytku a deficitu v eurozóně, tak vidíme, že na jedné straně rostou přebytky, na druhé straně eh, rostou eh, deficity. Hodně jsme hovořili o eh, číslech, v Řecku je to 14% HDP, takže je to neudržitelné. A pak máte Německo, které má přebytek 7% HDP. A vy, jako stráčce evropské měnové politiky, nemůžete mít jedinou měnovou politiku, pokud se relativní konkurenceschopnost jednotlivých zemí vzdaluje rok po roce. Takže zde máme vlastně takový dvojí efekt. Řekové čerpají z eura a devalvuje se jejich měna ale Němci také mají eh, euro, takže nedochází k reevaluaci jejich měny, k revaluaci, takže zase mm, to pro ně přínosné není. Na té straně by mě tedy zajímalo, jaké jsou vaše nástroje, aniž byste morálně soudili, že na jedné straně máte země, které jsou schopné, na druhé straně země, které nevystupují tak dobře. Ale jak jsme říkali, Eurozóna musí být vyvážena, nemůže se dovolit mít takové velké rozpory mezi sebou, aniž by tím byla ohrožena samotná existence eura. Aniž by tím byla ohrožena existence eura. To je věta, kterou bych asi nepodepsal, protože v každém případě jsou zde mechanismy v rámci té obrovské zóny korekční mechanismy právě prostřednictvím konkurenceschopnosti, která funguje, ale může fungovat příliš pomalu, příliš těžkopádně, takže prevence a anticipace je vždycky nutná a v tom bodě vás plně podporuji. Musím vám říci, že dialog s euroskupinou, tedy s našimi vládami, dialog, který vedeme každý měsíc, tak už od roku 2005. Říkám členům euroskupiny, že jedna z hlavních oblastí, kde musí provádět svůj vzájemný dohled, je otázka vývoje relativní konkurenceschopnosti. Především eh, jednotkový náklad, výrobní náklad, eh, jak se vyvíjí v jednotlivých ekonomikách. Za deset let existence eura jsme se snažili vyvodit poučení pro budoucnost. A já sám jsem trval na tom, že nad rámec velmi pozorného dohledu nad rozpočtovými politikami musíme také velmi pozorně sledovat na, eh, relativní konkurenceschopnost. A bylo také třeba a je také třeba dohlížet na dopady této relativní konkurenceschopnosti na přebytky a deficity veřejných rozpočtů. Nicméně k tomu ještě musím říci, že je třeba vzít v úvahu to, že země s takovou demografií, jako je Německo, musí mít prostě přebytky. Nemůžeme rozhodnout bez znalosti demografie, která hraje velmi důležitou roli. Je legitimní za takové situaci, v níž je Německo, odkládat si peníze stranou aby nám vůbec fungoval systém důchodového zabezpečení. Bohužel ta věková pyramida se nám velmi zdeformuje. Neplatí to ve všech zemích stejně, ale platí to pro všechny země v eurozóně. Další otázka, kterou považuji za skutečné téma, je otázka vývoje relativní konkurenceschopnosti. a tady bych řekl přesně to tež, jako jsem říkal před chvílí o tom permanentním režimu. V permanentním režimu eurozóny máme inflaci, která je nižší než 2%, blíží se 2%, takže víme, co budeme mít za, dvě roky? za dva roky, je to definice stability zemí, je to také světový benchmark, 2%, méně než 2%. To je víceméně to, co mají všichni inflation targeters v celém světě. To by vám řekl i můj americký kolega, kdybyste se ho zeptal, jaká je podle vás eh, pohodlná úroveň inflace. On by vám řekl méně než 2%. Možná by řekl 2%, kolem 2%. Takže to my tedy zaručujeme. Národní inflace musí oscilovat kolem tohoto průměru. Pokud národní inflace jsou v některých zemích eh, neustále výše, tak je jasné, že zde dochází ke ztrátě relativní konkurenceschopnosti rok za rokem. Takže já vyzývám všechny národní vlády a samozřejmě ty, které jsou v situaci špatné konkurenceschopnosti, která se projevuje buď eh, ztrátou eh, podílu na trhu, anebo deficitem, tak aby začali jednat. A to udělalo Německo. Německo vstoupilo do eurozóny v situaci, kdy bylo relativně nekonkurenceschopné po znovu sjednocení. Mělo problémy s konkurenceschopností. Po mnoho let mělo národní inflaci, která byla trošku nižší než evropská, průměrná hodnota. Ona posílila svou konkurenceschopnost tato země. A to není žádné nenormální chování, to je zcela běžné, jen to dokazuje, že je možné zlepšit relativní konkurenceschopnost v rámci eurozóny, když je to nutné. Nicméně neinpre, neinterpretujte ten současný německý přebytek pouze tím, že má velmi dobrou relativní konkurenceschopnost, ale musí se také připravovat na svou budoucí demografickou situaci. Myslím, že budeme muset požadovat méně vzrušující otázky. Děkuji, paní předsedkyně. A pane prezidente, vy jste již uvedl, a e, to jsme také všichni zjistili, že v této době e, slýcháme i protichůdná e, vyjádření Řekl jste také, že každá země musí zvládat svou krizi sama, ale přednedávnem i vy jste eh, řekl, že mm, mm, těm zemím eh, musí být, dostupná mechani- eh, musí být dostupné mechanizmy pomoci. Ten systém podpor není zakotven ve smlouvách a na jakém základě a za jakých podmínek by k tomu mohlo dojít. A ještě něco. Řecká vláda v posledních týdnech prohlásila, že bych chtěla nadále udržet při životě podpůrný program Liquidity Bank. A tudíž otázka, co si myslíte vy? o tom, že teda bude nadále podporována řeckou vládou likvidita řeckých bank eh, ve stejné době, kdy je zde snaha bojovat proti rozpočtovému deficitu země. Eh, co byste radil řeckému ministru financí? Má tento program ku prospěchu řeckých bank eh, pokračovat se stávající situace? Já jsem již uvedl, co si myslím o podmínkách eh, z hlediska teda eh, vlád eurozóny. Eh, pokud jde o nekoncesionální půjčky, bude-li uvalena na ně přísná kondicionalita. Pokud by ale šlo o, ne, o institut, o institut bez koncenzu a pokud eh, by reagoval na eh, naléhavou velkou hrozbu, které ta země eh, čelí a pokud by to nemělo dopad na celou eurozónu jako takovou, tak jak to zaznělo v prohlášení Evropské rady, tam Eh, se praví, že členské státy eurozóny eh, přijmou opatření na zajištění finanční stability eh, eurozóny jako celku. Ehm, takže nemám co k tomu dodat. To, co jsem řekl, doufám, je jasné. A pokud jde o otázku podpor, o nichž rozhodly jednotlivé vlády, ve prospěch e, svého finančního sektoru, tak skutečně to byla obrovská podpora. E, vy víte, že Evropská centrální banka e, počítala tyto finanční subvence určené bankám a vůbec finančnímu sektoru a zjistili jsme, že to představuje 25 HDP Evropské unie a USA. Takže na obou stranách Atlantiku eh, jsou ty dimenze přibližně stejné. Samozřejmě tato podpora nebo subvence v podobě eh, rizika pro daňové poplatníky, o nichž eh, rozhodly vlády nad rámec toho, co učinila Evropská centrální banka, neznamená, že to nutně bude i využito, vyčerpáno a neznamená to ani, že dojde ke ztrátám, ale možná, že nedojde ani k zisku. Ale bylo nutno mobilizovat tuto míru rizika daňových poplatníků a v případě zmíněných zemí teda Stejná podpora, jako jsme pod, poskytli my, byla poskytnuta i eh, v USA. Děkuji. Niky Savela, prosím. Kyrie Proedre. Děkuji. Pane prezidente, řecké banky jsou často pobočky evropských bank. Evropský bankovní systém je stále ještě silný a zdravý. Naštěstí řecké banky v současné době problémy nemají. Hovoříme ale o prevenci. Dokud bude panovat v Řecku krize, musím říci, budu mít obavy o řecké banky řecké banky by mohly mít problém s likviditou. Ale jak jsem řekla, často se jedná o pobočky evropských bank a ECB. E Pokud budou existovat problémy s likviditou bank a podpoří Evropská centrální banka řecké banky? we will of course apply all our rules. My samozřejmě budeme dodržovat naše pravidla, jak tomu bylo v případě Irska, jak tomu bylo v případě všech ostatních členů eurozóny. To je samozřejmé. Uh, Mrs. Jury. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, jsem vždy velice ráda, když s vámi můžeme hovořit. Jak asi víte, na pořadu jednání máme diskuzi o systému dohledu. A já bych se vás chtěla zeptat na Evropskou radu pro systémová rizika. Tato rada bude součástí Evropské centrální banky. Já s tím souhlasím, ale přesvědčte mne, mě, pane prezidente, jaké nástroje bude mít tato rada Pro to, aby mohla provádět lepší práci, aby nás mohla lépe upozorňovat na nebezpečí. A jaké Jaká bude tedy síla této rady? Další otázka týkající se této rady. Jede o pozměňovací návrhy, které byly předloženy k původnímu návrhu komise. Návrh komise tvrdí, že pět lidí bude jmenováno ze řídícího výboru eh, generální rady. Nic ale nehovoří o poměrech polské a maďarské pozměňovací návrhy k tomuto ustanovení žádají, aby byly členové delegováni z eurozóny i mimo eurozónu. Já si myslím, že to je velice důležitý pozměňovací návrh, protože krize dopadá na nás všechny, nikoli jenom na členy eurozóny. Takže já se domnívám, že experti ze zemí mimo eurozónu by měli být v této radě zapou, eh, zastoupeni také. Podporujete to? Odpověď. Mnohokrát děkuji paní za otázku. Chtěl bych říci, že tato Rada pro systémová rizika bude moci využívat zdrojů ECB a zdrojů 27 národních centrálních bank, které budou spolupracovat s touto radou, pokud jde o řízení, ale také pokud jde o technologickou strukturu. My nabíráme pracovníky z 27 členských států, pracovníky, kteří budou schopni plnit svoje, své úkoly. budou zde zastoupeni také odborníci z oblasti mikrodohledu. Mnoho odborníků z centrálních bank bylo, je odpovědných za mikrodohled. Zpráva de la Rozier byla přijata a byla připravena komisí, nyní o ní hovoří parlament ve spolupráci s dalšími stranami. Já doufám, že se nám podaří nalézt správný způsob, jak vytvořit tu nejlepší radu pro systémová rizika. Potřebujeme mít nějakou instituci, která bude schopná hodnotit systémová rizika. A protože jsme prošli zkušeností, kdy jsme museli řešit systémová rizika velkého rozsahu. Pokud je o druhou část otázky, já se domnívám, že ten právní problém, který by mohl přinést takovýto pozměňovací návrh. Já nechci samozřejmě zasahovat do vaší diskuze, ale já se domnívám, že jak se eurozóna rozšiřuje v průběhu času, začali jsme s 11 členy, nyní je nás 16, pokud řeknete tři z eurozóny, dva mimo eurozónu nebo naopak, potom možná eh, zapomeneme na eh, situaci, kdy eh, bude většina členských států členy eurozóny. Já si myslím, že je jasné, že těch pět by mělo zastupovat strukturu Evropské unie, která má 27 členských států. To je přesně to, co potřebujeme. To je zcela jasné. Těch pět musí zastupovat strukturu EU, která má 27 členských států ale možná není třeba, aby to bylo přímo v tom právním textu, protože by to možná potom neodpovídalo budoucímu vývoji eurozóny, ale já to respektuji, co jste říkala. Další řečník, prosím. Pane předsedo, paní předsedkyně, pane prezidente. Já na vás mám následující otázku. Minulý týden jsme hovořili v krizovém výboru s ministrem Řecka, s premiérem Řecka. On řekl, že Řecko na jedné straně musí dodržovat pravidla MMF, jinak nedostane peníze. Hovoří se o Evropském měnovém fondu, který by měl poskytovat eh, v dlouhodobém výhledu eh, peníze v takovýchto eh, případech co si o tom myslíme. Řecký premiér jasně řekl, že nechce žádné peníze a nepotřebuje žádné peníze. Potřebuje akorát dva, dvě opatření. Ochranu před globálními finančními trhy, pokud jde o spekulace a pokud jde o úrokové sazby. Co může Evropská unie a Evropská centrální banka udělat? Třetí otázka. Vy jste hovořil o hospodářské unii. Podle mého názoru pakt stability a růstu pro hospodářskou unii nestačí. Co je nutné pro to, abychom vytvořili hospodářskou unii? Jak se stavíte k návrhům komisaře Réna z posledních dnů, pokud jde o vliv na rozpočtovou politiku? First of all, we, V současné době hovoříme o problému, který je okamžitý. Jedná se o oživení Řecka, o implementaci tohoto programu, o důvěryhodnosti, kterou musí Řecko znovu získat? To je velice naléhavá otázka. ta nová instituce, to je něco dlouhodobějšího. Eh, hovořím tedy o Evropském měnovém fondu. Eh, víte, že se nám příliš nelíbí a to slovo měnový, protože za měnu je odpovědná ECB. Ale eh, tento Evropský měnový fond by měl být, být odpovědný za uh, organizaci určitých půjček, který, které nemají charakter subvence ve výjimečných případech za přísných podmínek, a které by byly skutečně tvrdé. Takže to je to, v čem by měl Evropský měnový fond spočívat. Pokud jde o podmínky, které jsem zmínil pro půjčky, které nemají charakter subvence pro Řecko v současné době. Samozřejmě taková tu půjčka by se pojela s velice přísnými podmínkami. To je návrh, který učinili vlády. Tento návrh musí být nyní přeskoumán a řádně prodiskutován. Jediná věc, ke, který bych se, ke které bych se stavil negativně, jak jste asi slyšeli, je možnost vyloučení určité země z eurozóny. Já se domnívám, že to neodpovídá charakteru eurozóny. Pokud jde o druhou otázku týkající se ochrany před spekulacemi, já nechci říci nic víc, než to, co už jsem řekl. Myslím si, že je zde obecná otázka toho, jak zajistit, aby trhy fungovaly správným způsobem. Ve specifických případech musíme řešit náš přístup eh, jednotlivě. Máme velice jasný postoj a možná dojde k uvolnění napětí. Já vždy žádám o verbální kázeň. Ta se týká všech těchto témat a týká se také Řecka. Pokud je o poslední bod, SGP, Je jasné, že to, co bylo potřeba, bylo plné zahrnutí vlád do SGP. Máme nástroje, Já si myslím, že Evropa by se eh, neměla znovu eh, zapojovat do vytváření nových pravidel. Já si myslím, že je třeba, aby vlády měly odpovědnost, aby měly pocit odpovědnosti a dodržovaly pravidla paktu stability a růstu. Děkujeme. Pan Dimagajo. Děkuji. Chtěl bych eh, pane prezidenta ECB požádat o tři úvahy o světové nerovnováhy, vnitřní nerovnováhy a váš postoj k řeckému případu. Pokud jde o svět, tak už od roku 2003 upozorňujeme na velký nárůst hodnoty čínské měny. Teď vidíme, že v Číně mají desetkrát větší přebytek na hlavu než v roce 2003. Co můžeme udělat? Co může udělat ECB? A co se stane, když eh, se Číňané začnou zbavovat svých dolarů? Také víme, pokud jde o vnitřní nerovnováhu, že pakt stability a růstu nefungoval příliš dobře. Ta revize těch 14 plánů stability, kterou dělala komise, byl pouze byrokratický postup. A já se ptám, zda nenastal čas začlenit další kritéria, jako například relativní konkurenceschopnost nebo deficit, abychom to začlenili mezi povinnosti členských států. Sankční aspekt od té doby, co byl schválen, jsme věděli, že nebude platný pro všechny. Uh, země EU, ale pouze země eurozóny. 2004 a 2005 eh, nejen na všechny země eurokol, eurozóny. Nejdřív eh, jsme věděli, že se nebude uplatňovat na ty velké a teď víme, že se nebude uplatňovat na nikoho. Neměli bychom zapomínat na ten aspekt sankcí, jak tam je, a navázat eh, nedodržení povinností na konkrétní sankce. A třetí otázka. Myslíte si, že ta konspirace, o kterých eh, se hovořilo v novinách mezi bankami a eh, Řeckem, aby se tedy zamaskoval deficit, eh, by byl jednodušší, kdyby ta prudenční, ten prudenční dohlod nebyl v rukou Řecka, ale v rukou nějaké evropské autority, evropského orgánu kdyby tedy byly vydány instrukce pro řeckého dohlížitele. Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby tady byl ten řecký dohlížitel a vysvětlil nám z odpoledne, co vlastně udělal. Děkuji vám. Myslím, že máte zcela pravdu, pokud jde o e, ty globální nerovnováhy, které do značné e, míry jsou e, odpovědné za dramatickou krizi na globální úrovni. A jestliže nebude existovat účinný dohled na úrovni G20 a na úrovni eh, každého jednotlivého hospodářství, národního hospodářství, tak eh, to bude nejlepší recept pro další krizi. To znamená, že nejen, že eh, musíme vyvodit poučení z finanční krize a finančních trhů, ale také z makropolitických chyb eh, zemí, které jsou odpovědné za nerovnováhy, ať už eh, v podobě deficitu nebo přebytku. Eh, takže to je pozice Evropanů vůči Číně, respektive na posledním setkání G7 jsme zopakovali to, co jsme již pronesli v Istanbulu, totiž progresivní a řádna, řádné zhodnocování čínské měny bude Eh, ku prospěchu Číny a samozřejmě ku prospěchu stability globální ekonomiky. Pokud jde o eh, globální stabilitu a eh, pakt růstu. Opět bych se jste chtěl vyslovit za implementaci paktu. Bylo to rozhodnuto, bylo to přeskoumáno, revidováno, je to zakotveno ve smlouvě a víme, co se stane, když eh, to zanedbáme. Takže aplikujme to. Eh, nepřimlouvám se za eh, změnu, ale aplikaci. To je náš úkol. Vycházím z toho, co se nyní děje a to považuji za určitou výstrahu. Pokud jde o sankce, tady bych určitě neřekl, zapomeňme na ně. Pravdou je, že v minulosti panovala silná opozice vůči tomu. Je také pravda, že i my jsme odolali této opozici a byla to eh, samozřejmě eh, lítá válka mezi komisí a eh, radou. Dokonce táhli před soud, ale soud pak pravil, že pakt musí být aplikován a i použití sankcí mi připadá e, přiměřené. E, rozhodování o nich je samozřejmě za, daných, za dané situace velmi obtížné, ale e, jistě je to něco, e, o čem musíme e, přemýšlet eh, střednědobě a dlouhodobě. A zcela souhlasím s vaším posledním, ehm, eh, poslední poznámkou. Potřebujeme, aby Eurostat měl možnost aby na aby skutečně byl v terénu, aby se sbíral přímo v terénu informace, evidoval je, eh, zajistil, aby byly k mání a aby je hodnotil. V budoucnu nemůžeme již akceptovat to, aby docházelo k různým trikům, různému fixlování ehm, obrazu eh, reality, což je vždy dramatické a e, zejména to ničí e, důvěryhodnost a to je velmi důležitá věc. A mm, chci skutečně zajistit, aby všechny vlády si toto uvědomily. Děkuji. Ani podímáte. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, jsou zde dvě otázky, které je třeba ještě vyjasnit. První. Domníváte se, že potřebujeme přísně evropský mechanismus podpory nějaké země, která se dostane do závažných hospodářských problémů? A za druhé, za jakých okolností se domníváte, že by takovýto mechanismus měl být využit? Myslíte si, že ta dohoda 6,25 E, jako e, úrokové sazby, 6,25 úrokových sazeb. Myslíte si, že něco takového představuje ohrožení eurozóny? A je to něco, co by opodstatnilo, odůvodnilo využití daného mechanismu? Děkuji za otázku. Nechci se vrátit k tomu, co už jsem říkal. Zmínil jsem podmínky, které podle mého názoru jsou nutné pro takovéto půjčky, které nemají charakter subvencí. Jestli správně chápu to, co zmínila rada. Já se nechci už opět vracet eh, k těm přísným podmínkám, k tomu, že se jedná o půjčky, které nemají charakter subvencí, že se eh, jedná o eh, velké ohrožení dané země. A rada také poukazuje na to, že se musí jednat o situaci, která ohrožuje stabilitu eurozóny. Já si myslím, že úroveň spreadu zde není zásadní. Zásadní je okamžitá, okamžité ohrožení a velké ohrožení eurozóny a dané země. Další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, hovoříme v EU o odpovědnosti, solidaritě, monitorování To jsou, řekl bych, měkká opatření. Chtěl bych se vás zeptat, je možné učinit eh, nějaká tvrdá opatření? Co je možné udělat na úrovni tvrdých opatření? Eh, chtěl bych se vás zeptat na architekturu fiskálního řízení v budoucnosti. Bylo by třeba zohlednit všechny aktéry, centrální banky, eh, ministerstva financí a, a tak dále. Jak si představujete tuto budoucí architekturu? I think all institutions have to be up já se domnívám, že všechny instituce musí plnit svoji odpovědnost. Co se očekává od ECB? Očekává se, že bude důvěryhodná, při udržování cenové stability ve střednědobém výhledu, že dokáže udržet očekávání tak, aby odpovídala stabilitě a zároveň má podporovat přesvědčení Evropanů, že bude existovat finanční stabilita, že bude eh, trvale udržitelný růst a že budou vytvářena pracovní místa. Vlády mají svoji vlastní odpovědnost na národní úrovni, aby poskytovaly důvěryhodnou fiskální politiku, která bude podporovat eh, důvěru, aby nedocházelo k zadlužování, eh, k přetěžování našich vnuků. A aby nedocházelo k tomu, že bude omezováno, že bude omezován hospodářský růst a vytváření pracovních míst. To je třeba mít v eurozóně i na úrovni EU. Zároveň je zde třeba mít dohled, protože občané Evropy se rozhodli podpořit takovýto dohled s ohledem na smlouvu a na pakt stabilita a růstu. Já se tedy myslím, že tato tvrdá, tato hardwareová opatření zde jsou. My jsme prošli nejtvrdší krizí od druhé světové války. Možná to byla i nejtěžší krize od první světové války. A to samozřejmě nezjednodušuje úkoly žádných institucí, ani národních vlád, ani parlamentu, ani uh, rady, či tedy členských států. Já nepodceňuji obtížnost našich úkolů, ale já si myslím, že bychom měli dostat to nejlepší ze současné situace. Já si myslím, že není třeba měnit uh, ta tvrdá opatření, ten halver. Ole Schmidt? Děkuji. Paní předsedkyně, pane prezidente, hovořil jste o společném osudu. A ten společný osud se netýká pouze zemí uvnitř eurozóny, ale pro celou Evropu a zejména teda pro všech 27 států. A jistě si vzpomenete, že já přicházím ze země vně eurozóny, ale velmi bych si přál, abychom i my přistoupili k eurozóně. Po intervenci Evropské centrální banky eh, bylo snadné vysvětlit, proč kritikové mlčeli, ale nyní opět eh, promlouvají a připomínají mi to, co řekli, když jsme měli referendum eh, v roce 2003. Eurozóna ale nebude fungovat nikdy bez fiskální unie. A jaké další argumenty s přidanou hodnotou bych mohl dnes získat od vás, pane eh, Trišete, eh, že ty jejich argumenty jsou falešné a že Řecko eh, by eh, bez eura si nikterak neporadilo, že teda se nemohlo bez eura obejít a že země, které chtějí zůstat vně eurozóny, také nedopadnou dobře. Takže jaké jsou vaše argumenty pro přistoupení do eurozóny dnes? To je dobrá otázka. Nemyslím si, že je to až tak složité. Když ta koncepce se zrodila, tak eh, panovala jasná představa o tom, že nad rámec dohledu, který bude vykonáván v rámci paktu růstu a stability, a vy jste mě eh, jistě slyšel, když jsem tak důrazně hovořil o Evropské hospodářské a měnové unii jádrem toho je právě růst, pardon, pakt růstu a stability. Ale v počátcích vzniku eh, této koncepce tady byla představa, že by to mohlo být tež užitečné, eh, pokud jde o vykonávání tlaku ze strany těch jednotlivých členských eh, států a že také i trh, tržní síly budou tím ovlivněny. A proto by bylo dobře aby nedošlo ke sloučení všech ministerstev financí členských států. O tom rozhodli titíž duchovní otcové, zakladatelé. A mám-li být pozitivní, tak bych řekl, že Řecko bylo na nesprávné cestě, ale právě tlak těch eh, ostatních členských zemí, například eh, v rámci poslední Evropské rady, plus eh, tržní síly, přinutili řeckou vládu, aby se vydala tím směrem, směrem, který já považuji za přesvědčivý a za odvážný. Takže to, co dnes před sebou vidíme, je epizoda v rámci fungování toho, co vlastně od prvopočátku otcové zakladatelé považovali za vhodný mechanismus dvou tlaků, tržního a tlaku institucí, respektive členských zemí. V této chvíli e, stále ještě vidíme, že určitá část trhu je váhavá, což je po mém soudu pouze přechodné období, protože to rozhodnutí, které bylo přijato řeckou vládou, které je tak odvážné a přesvědčivé a také na základě um, vlastně hodnocení těch členských států bude, eh, bude pozitivně přijato. A navíc je zde ten pocit eh, na trhu, respektive tržní síly, které existují A Evropská rada prohlásila, že bude-li zapotřebí, tak přijme skutečně rozhodná opatření koordinovaně eh, pro eh, zjednání nápravy. Takže tady je adekvátní odpověď na vaši otázku. A navíc eh, lze také říci, a já jsem to již řekl, že konsolidovaná pozice eurozóny je lepší, než eh, hlavních představitelů nebo největších představitelů G7. To bychom tež neměli opomíjet. My zažíváme něco, co eh, působí velmi intenzivně nebo napjatě, alespoň pro Řecko a řeckou vládu, ale na druhé straně to bylo takto vymyšleno, aby to takto i fungovalo v dobách, které se ukáží být velmi těžkými. Ale já mám důvěru v budoucnost. Děkuji. Gay Mitchell a ještě chci připomenout, že máme pětiminutové spoždění, takže prosím, abyste to uspíšili. Děkuji. Děkuji. Pane Triše, vy asi víte, že déle než dva let jsem s vámi hovořil o inflaci aktiv. Někdy se soustředíme příliš mnoho na makroproblémy a nesoustředíme se dostatečně na mikroproblémy. Já chci hovořit o jedné otázce, která se týká mého volebního okrsku a mé země. Myslím, že se může týkat i jiných zemí. My jsme se dostali do problémů, protože finanční systém nefungoval. A já se myslím, že je tomu tak i nadále. Malé a střední podniky vytvořily nějaká pracovní místa a to bylo vnímáno jako řešení problému. Ale já si myslím, že je zde problém, protože nemáme bankovní manažery. Banky vstupovaly do rizik, přehnaných rizik. Já nechci, aby banky byly hráči. Já chci, aby vstupovaly do rizik jenom po hodnocení. A aby vstupovaly do, hodno, do rizik jedině po hodnocení žadatele například o půjčku aby věděli, komu půjčku poskytují. Já na tomto budu trvat. Já z tohoto neustoupím. Chci se zeptat, pane prezidente, budete v Evropské centrální bance a v ESCB trvat na tom, abyste tlačili na bankéře, kteří vstupují do přehnaných rizik. Já na tomto přístupu budu v každém případě trvat. Já naprosto souhlasím s tím, co jste řekl. Já si myslím, že zkušenost těch, kteří pracují v komerčních bankách a kteří jsou schopní kalkulovat rizika, především s ohledem na malé a střední podniky, Aby byly schopni takováto rizika hodnotit, to je zcela nutné. Je třeba, aby banky byly schopné hodnotit rizika a ne, aby fungovaly jako aby fungovaly jenom v dobrých časech a nefungovaly ve špatných časech. Je třeba, aby banky znaly své zákazníky, aby věděli o jednotlivých případech. Každý podnik je totiž jiný. Já si myslím, že všichni moji kolegové s tím souhlasí a také celá rada guvernérů se bude snažit tlačit tímto směrem, abychom měli dohled na bankovní systém v celé eurozóně a v celé 27. Naprosto s tím souhlasím. Zdá se, že paní Luling odešla dočasně, takže Robert Goebbels. Pane prezidente, ve své odpovědi jste se několikrát zmínil o nutné podmíněnosti, která by platila pro pomoc členským státům. Hovořil jste o velmi přísných podmínkách. Ovšem od začátku krize Evropská centrální banka dobře fungovala jako půjčovatel poslední instance, instance a poskytovala velmi výhodné půjčky evropským bankám. Dokonce jste řekl, že ani nechcete pas od těch bank, které přicházejí do ECB žádat o refinancování, ale jsou tam nějaké podmínky, které by byly spojeny s tímto refinancováním, anebo prostě se banky mohou obrátit na vás žádostí o financování, aby mohly spekulovat na měnových trzích. Druhá otázka. Zdůraznil jste, že ECB je federální instituce a máte pravdu. Máte před sebou Evropskou unii, euroskupinu, to jsou vlastně združení státu bez jakéhokoliv měnového nebo ekonomického vládnutí, bez rozpočtové solidarity uvnitř Unie. Rozpočet ve výši 1% ve srovnání s americkým rozpočtem, to je zcela směšná částka. A potom máte 16 různých trhů s obligacemi, Neuvažujete o vytvoření společného trhu s eurobondy, který by poskytoval likviditu velmi pružně a bylo by to výhodnější i pro ty nejlepší země euroskupiny. Euh, K prvnímu bodu bych vám rád řekl, že máme pravidla pro refinancování bank, takže je třeba, aby tyto banky splnily tato pravidla. My neděláme jinou kontrolu než tu, kterou vykonávají orgány pro bankovní dohled. Někdy jsou to národní banky, někdy nezávislé orgány. Jak víte, v různých státech je to jinak. Takže tato zodpovědnost je vykonávána ze strany těch, kteří odpovídají za bankovní dohled. My za sebe jsme prostě jen zajistili likviditu bank, ale mimořádné operace jako ty, o kterých jste se implicitně zmínil, to 12-měsíční nebo 6-měsíční refinancování, já jsem říkal ve svém úvodu, že je postupně stahujeme, abychom napomohli návratu k normální situaci. Pokud je o vaši druhou poznámku, je to pravda. Je pravda, že eurozóna byla vytvořena tak, že členské státy jsou i nadále zodpovědny za své řízení rozpočtu a právě z toho důvodu jsme vždycky my sami říkali, že je nutno mít přísný dohled nad rozpočtovými politikami. To je zásadní složka hospodářské a měnové unie. A já bych tomu ještě dodal dohled nad rozpočtovými politikami, dohled nad vývojem nákladů, relativní konkurenceschopnosti a to vše je propojeno, protože pokud necháte vystoupat k nebesům odměny ve veřejném sektoru, tak samozřejmě zdemolujete svůj rozpočet a oslabíte svou relativní konkurenceschopnost. Takže mezi oběma věcmi je vztah. Ale určitě vás nepřekvapí, když vám řeknu, že my nejsme pro vydání společných eh, a solidárních eh, cenných papírů ze strany všech evropských pokladen, protože tímto způsobem bychom smísili všechny rozpočtové politiky. Mohly by zde být samozřejmě výhody, pokud jde o hloubku trhu, velikost trhu a likviditu, ale je zde problém, že už by se zde vůbec nedělal žádný rozdíl mezi dobrým a špatným řízením. A vzhledem k tomu, že jsme v situaci nebo v systému, který není federální, není to dokončený federální systém, tak to není příliš dobré nerozlišovat mezi dobrým a horším řízením. A právě z toho důvodu jsme my sami vždy byli proti vydání eurobondů které by nesly značku Evropské unie nebo tedy eurozóny jako takové. Děkuji. Ivo Strejček. Thank you, Ms. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Pane prezidente, ve svém úvodním projevu jste hovořil o celosvětové nerovnováze a o tom, jak tato nerovnováha je důležitá. Já bych se chtěl zeptat na budoucí vývoj celosvětové nerovnováhy. Jedním, jednou ze základních příčin současné finanční krize byly, byla nerovnováha v oblasti trhu s bydlením a s nemovitostmi. Já mám tři stručné otázky v tomto kontextu. Za prvé, měly by centrální banky na celém světě, včetně ECB, zohledňovat více rozvoj na trhu s nemovitostmi při vytváření své politiky. Dále vyslechne si ECB experty a bude více zohledňovat eh, v indexu spotřebitelských cen eh, ceny nemovitostí a budete za třetí zohledňovat nerovnováhu v této oblasti v budoucnosti? Děkuji. Děkuji za vaše otázky, které jsou velmi, velmi důležité. Nejdříve bych chtěl říci, že máte naprostou pravdu. Bobliny v oblasti nemovitostí, nejenom v oblasti bydlení, ale také v oblasti komerčních budov, hrají velice důležitou roli, pokud jde o e, vývoj bublin, pokud jde o růst a pokles. My se hodně zabýváme tím, jak toto zohlednit. A samozřejmě nemovitosti jsou důležitou součástí bublin pokud jde o ceny aktiv. Nejenom akademici, ale všechny centrální banky se tímto problémem zabývají. Není snadné poskytnout odpověď. Máme zde různé zkušenosti. V některých případech dochází ke stabilizaci, k automatické stabilizaci cen nemovitostí, to jsme viděli i v Evropě. V jiných případech dochází k dramatickému vývoji, který vede k velkým problémům. Pokud jde o CPI, zadržet část této bubliny různým způsobem, to je něco, na čem ještě přemýšlíme, o čem ještě přemýšlíme. Je to velice důležitá otázka. Hovořili jsme s centrálními bankami, Hovořili jsme s Eurostatem o tomto tématu. Je zde mnoho škol, které se tím zabývají. Já mám tendenci říkat, že harmonizovaný index spotřebitelských cen je eh, ten nejlepší index, který máme, ale já plně respektuji to, že je to asi nejlepší index, ale možná to není úplně ta nejlepší teorie. Jak víte, jsem v této oblasti velice opatrný. Ještě jste hovořil o třetí věci, třetím tématu. Odpověděl jsem na vaše otázky, na všechny otázky? Budete řádně zohledňovat nerovnováhu v této oblasti v budoucnosti. Odpověď ano, v každém případě ano. A jak víte, skutečnost, že se snažíme vytáhnout veškeré informace z agregovaných údajů a také informace o nových úvěrech. Máme zde úvěry v oblasti nemovitostí, úvěry na nemovitosti. Ty my monitorujeme, já už jsem to zmínil mnohokrát před parlamentem a na tiskových konferencích. Ukazatele, které zde máme, jsou součástí toho, co musíme zohledňovat ve chvíli, kdy rozhodujeme o úrokových sazbách. Děkuji. Pokud nám to tlumočníci umožní, tak budeme moci pokračovat ještě dalších pět minut. Nyní víme, že vidím, že paní Luling se již vrátila. Prosím, máte slovo. Děkuji. Jsem ráda, že mám příležitost položit otázku panu Trišetovi. Chci se ho zeptat, eh, protože předseda euroskupiny k tomu nástroji pro podporu Řecka řekl, že je to jasné. Není zde žádná bilaterální záruka, ale hovořil o bilaterální pomoci. Můžete mě vysvětlit, proč některé země se nechtějí zúčastnit bilaterálních záruk pro Řecko, znamená to, že by se neúčastnili ani těch bilaterálních pomocí Řecku? Já nerozumím příliš tomu rozdílu mezi zárukami, bilaterálními zárukami a bilaterálními podporami. Pokud nechtějí záruky a zároveň jsou schopny poskytnout bilaterální pomoc, tak mě to opravdu není moc jasné. Jak se na ten nástroj díváte vy? Já bych neřekl, že se nutně tedy musí jednat o podporu nebo o pomoc, jak jsem říkal. Uh, v tom by neměl být žádný prvek subvence nebo dotace v tom, co se udělá pro Řecko. Takže žádné subvence, žádné ústupky. Předseda euroskupiny hovoří o tom, za co je zodpovědný, v tomto případě tedy za harmonizaci rozhodnutí jednotlivých vlád. Já nejsem zodpovědný za tuto věc, abych tak řekl. Takže já jsem oznámil pouze podmínky, které jsou podle mě nezbytné k tomu, aby závazky, které byly přijaty, mohly být eh, následovány činy, pokud budou tedy tyto podmínky splněny. Podle mě se tedy jedná o nesubvenční element. Jedná se tedy o tento prvek, který by byl poskytnut jednotlivými státy eurozóny, jak je to také uvedeno ve sdělení hlav států a vlád. Ale pan předseda euroskupiny Jean-Claude Juncker na tuto otázku musí odpovědět. Je povolenější, než já, to je jeho oblast činnosti. Um, if you're, if Můžete mít ještě jednu minutu, velmi rychle, protože vy jste byl první a jediný v rámci Catch the Eye. Děkuji. Pane Triše, velmi stručně, pokud jde o ty nerovnováhy. Vy jste hovořil, že existuje problém s nerovnováhami, ale také u přebytkových zemí, nikoli ale v Německu, protože to čelí velké demografické výzvě. Ale pohlednete-li na běžný účet, tak eh, byste mohl říci, ano, je zde důvod, proč uspořit nebo ušetřit více, ale demografický vývoj neoprávňuje aby jednotka pracovní síly eh, byla výrazně eh, nižší, než je cílová hodnota Evropské centrální banky. Nerozumím zcela vašemu vysvětlení a chtěl bych vás požádat o pomoc těm, eh, kteří chtějí, aby se Německo chovalo příznivě vůči euru a eurozóně. Protože vy jste se veřejně k této věci vyjádřil, vyjádřil zejména ale interně, alespoň to říkáte. Děkuji. Tak abych to zhrnul. Za prvé, jestliže posuzujete míru deficitu nebo přebytku běžného účtu, tak musíte brát na zřetel demografii dané země. A víte, že existují obrovské rozdíly uvnitř Evropy, jakkoliv je to eh, překvapivé, ale rozdíly jsou ne, neříkám, že veškerý přebytek běžného účtu Německa e, lze tímto vysvětlit, ale částečně ano, a to musíme brát v potaz. Za druhé, pokud jde o tu jednotku pracovní síly nebo jednotkové mzdové náklady, je pravda, že Německo vstoupilo do eurozóny s nedostate, nedostačující e, konkurenceschopností. To znamená, bylo méně dynamické než eh, průměr, protože mělo co dohánět přistoupení východního Německa. To je část pravdy. A pak ještě poslední bod. Jestliže nebo jakkoliv bych eh, rád souhlasil s tím, že relativní uh, konkurenceschopnost eh, této ekonomiky, německé ekonomiky v Evropě skutečně dohnala eh, ten rest a bereme-li v úvahu naši eh, vlastní benchmark pro inflaci, to je méně než 2,2, tak v budoucnu dlouhodobě by mohlo dojít k oscilaci kolem toho průměru u těch ekonomik, nejenom německé, které mohou vycházet z toho, že jejich průměrná relativní konkurenceschopnosti uvnitř Evropské unie je víceméně kore- správná, e, nikoli v nerovnováze. Takže koncepce, je to koncepce, která není snadná, je to komplikované a samozřejmě každá jednotlivá země musí být analyzována eh, skrze vlastně eh, toto prisma. Jak si vede z hlediska relativní konkurenceschopnosti, demografického vývoje, dále zdali mm, ztrácí nebo získává podíly na trhu uvnitř eurozóny a pak ještě další úvahy k tomu přistupují tež. Ale jak vidíte, eh, tom svém úsudku eh, jsem uměřený, eh, jak lze očekávat, protože já jsem odpovědný za všechny nebo všech 16 eh, členů eurozóny a eh, všech 330 milionů občanů eurozóny. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že to skutečně stálo za to, eh, tato dlouhá rozprava, jakkoliv byla dlouhá. Děkuji všem členům a omlouvám se, jestliže jsem zcela nedodržovala měření času u všech a děkuji tlumočníkům, že vytrvali a sejdeme se opět zítra ráno v 9.30. Oproti plánu teda o půl hodiny později 9.30. Děkuji.